Bonjour tout le monde. Dobrý den. Všechny vás zdravím, zahájíme naše jednání. Začneme tím, že přijmeme pořad jednání. Chci vás upozornit na změnu v návrhu pořadu jednání bod 15, to znamená diskuze ke stanovisku pana Pongy, boj proti nelegálnímu ryborovu na celosvětové úrovni. Eh, budeme dnes projednávat místo bodu 7 a bod 7 diskuze o zprávě pana Kačmarka zvýšení dopadu rozvojové politiky Evropské unie eh, probereme zítra odpoledne po hlasování. A bod týkající se Ugandy, jedenáctka, bude probírán koncem dne zítra aby pan Siskluna mohl být mezi námi. Máte k tomu nějakou připomínku k těmto návrhům změn? Tím pádem jsme přijali pořad jednání. A teď otázky Evropské komise. Dostali jsme otázky od paní Sargentiny o zelené knize Komise o budoucí politice, budoucí rozvoje politice Evropské unie. Otázky byly rozdány ve francouzštině i angličtině, takže slovo má komise, aby zodpověděla otázky paní Sargentini. Děkuji, paní předsedkyně. Jmenuji se Olivie Boda z DG Rozvoj a spolupráce. Otázky, které nám položila paní Sargentini, se, ty první dvě otázky se týkají důvodů a cílů procesu, které byly zahájeny přijetím zelené knihy koncem minulého roku komisí a mělo by to vést k, ke sdělení o budoucí rozvojové politice koncem roku. Ta základní otázka zní, zda rozvojová politika Evropské unie může a bude eh, zaktualizována podle současných výzev a zda peníze komunitárních daňových poplatníků jsou co nejlépe využity právě vzhledem k cílu spolupráce. Pokud jde o konzultace k zelené knize, po přijetí a zveřejnění této knihy. Poslední tedy konzultace skončila v lednu 2011 a umožnila vytvořit um, spoustu příspěvků, 213 celkem a uh, sdělení bude přijato koncem roku jako důsledek. Toto sdělení bude uh, se týkat budoucí rozvoje politiky a použití všech nástrojů, všech finančních nástrojů, které budou pokryty budoucími střednědobými Eh, finančními výhledy. Které důvody vedly komisi k tomu, aby zahájila tento proces? Kontext rozvojové politiky Evropské unie se podstatně změnil v posledních letech objevili se tady noví dárci, objevily se tady nové jevy jako klimatické změny a problémy s vyživováním a nárůstu chudoby v některých regionech. Rozpočty je jenom jeden prvek z mnoha a e, tohoto kontextu rozvoje. Došlo k nátlaku e, vnějšímu i vnitřnímu vedou nás všechny k tomu, abychom zkoumali další cesty, jak eh, co nejlépe zlikvidovat chudobu a jak nejvíce pomáhat rozvojovým zemím eh, čelit globálním eh, výzvám. A třetí otázka se týká definice inkluzivní, plně inkluzivní růst a růst ve prospěch chudých a jak jakým konkrétním mechanismem bychom měli dospět k dosažení tohoto cíle. Inkluzivní růst je rozhodující pro to, abychom mohli čelit chudobě. Inkluzivní růst by měl na pomoci všem, aby se na to mohli podílet a přispívat. Má se týkat všech odvětví, které vytvářejí zaměstnanost a má umožnit velkou účast obyvatelstva na vytváření bohatství, což by mělo později posléze vést k likvidaci chudoby. Eh, rozvojová politika by měla přinést eh, konkrétní návrhy o tom, jakým způsobem budeme tyto cíle řešit. Čtvrtá otázka se týká eh, poučení, které vyvodila komise v oblasti politiky spolupráce a konzistent, týkající se též konzistence rozvojových politik. K té první otázce připomínám, že Evropská unie se zavázala, že bude aplikovat principy prohlášení z Dakry a z Paříže, pokud je o efektivitu pomoci, především princip Eh, přijímání pomoci. Strategie pomoci proběhly za konzultace s dotčenými zeměmi týkající se jejich rozvojových plánů a vše jsme podepsali ve spolupráci s cílovými zeměmi. Pokud jde o konzistenci rozvojových politik, CPD. Evropská unie je lídrem na mezinárodní úrovni a snaží se předložit tuto agendu na dalších, v dalších strukturách, jako je OECD. Dále politika ve prospěch rozvoje eh, byla stvrzena eh, v Lisabonské smlouvě a také v textu, který byl přijat v 2005. Z hlediska procesů komise vytvořila vnitřní pravidla práce týkající se e, e, spolupráce mezi jednotlivými odděleními a dále, pokud je o vlastní program práce komise, měly by tady být iniciativy, které by, vytvořil, které by mohly být propojené s konzistencí rozvojové politiky. Pokud jde o pokrok, který byl zaznamenán celou Evropskou unii, členskými státy a komisí v této oblasti, je další nástroj realizace konsistence. Příští zpráva by měla být předložena v říjnu 2011. Bude to už pořadí třetí zpráva. Pakliže si parlament to bude přát, může přispět k vypracování této zprávy komise se také zabývá agendou CPD. Pokud je o podstatu, zaznamenali jsme opravdový pokrok v agendě eh, konzistence, i když vyžaduje neustále arbitráže mezi jednotlivými cíly politiky Evropské unie. Takto eh, je tady důležitá iniciativa týkající se eh, lesního hospodářství pod názvem FLECT a je to synergie klimatické politiky a rozvojové politiky. Pokud jde o bezpečnost potravin, tady eh, se řeší spousta mm, pomocí a byly téměř zrušeny subvence při vývoji, eh, při vývozu a to vedlo k likvidaci eh, nedostatků, které jsme zaznamenali v minulosti. Reforma společné zemědělské politiky a rybolovu eh, nás vede k úvaze o rozvojových cílech v oblasti bezpečnosti potravin. Komise přijala dvě sdělení jako příklad Komise nedávno přijala dvě sdělení. První se týká přístupu k surovinám, obsahující propojení s rozvojem a fiskalita a rozvoj koncem roku. E, pokud je o monitorování, komise pracuje na identifikaci prostředků, které podpoří e, úsilí rozvojových zemí, aby optimalizovaly daňové příjmy, což vyžaduje nutnost poskytovat finanční e, informace pro mm, jednotlivých průmyslových podniků podle jednotlivých zemí, abychom podpořili transparentnost extraktivního průmyslu. Děkuji, paní předsedkyně. Já vám děkuji. Nemám žádné sdělení. Přeje si eh, komise sdělit něco našemu výboru? Nic takového. Tudíž se dostáváme k bodu 5 na pořadu jednání financování Evropské unie v budoucnu a tady máme výměnu názorů s paní Jutta Haug, která je předsedkyně výboru SUR v červnu výbor SUR, to znamená speciální komise pro politické výzvy a rozpočtové zdroje pro trvalou, trvale udržitelnou Evropskou unii po roce 2013 se vysloví ve své zprávě o finančním rámci 2014-2020. Ta zpráva se jmenuje Investovat do budoucna nový finanční víceletý rámec pro eh, konkurenceschopnou, trvale udržitelnou a inkluzivní Evropu. Náš výbor již v lednu odhlasoval stanovisko pro eh, výbor SUR, který, eh, které zpracoval náš kolega Thijs Berman a tady zdůrazňujeme nutnost, jak je nutno respektovat naše závazky v rámci cílů tisíciletí pro rozvoj zvyšovat kapitolu vnější politika a e, počítat s vyšší flexibilitou, zajistit, aby nové iniciativy týkající se rozvoje měly vlastní a doplňkové financování, abychom mohli využívat nové zdroje financování, včetně daně z finančních transakcí a zdůraznit e, ty nejchudší země a zajistit konzistenci rozvojových politik. Již jsme měli velice plodný, plodný výměnu názorů se spravodajem SUR, panem Garigou, ale eh, minulý měsíc se naši koordinátoři rozhodli, že zahájíme novou diskuzi na toto téma, tentokrát s paní Jutou Haugovou, předsedkyní SUR, kterou mezi námi vítám a chci jí také poděkovat za to, že mezi nás přišla paní Haug eh, Velice se zajímáme o celkový dopad práce výboru SUR a chceme zjistit, do jaké míry vy a vaši kolegové sdílíte naše představy sdělené ve stanovisku. Máte slovo, paní Haug. Děkuji mnohokrát, děkuji také za pozvání do vašeho výboru. Já jsem už od samého počátku říkala, že komunikace se všemi výbory je velice důležitá, neboť Jestliže tedy máme předložit a vypracovat stanovisko Evropského parlamentu, tak to nemůže udělat jenom těch 15 kolegů a kolegyň z výboru SUR, ale musí se na tom podílet všichni kolegové a kolegyně, eh, kteří a které v následujícím červnu v plénu budou hájit stanovisko Evropského parlamentu a společně ho budou schvalovat. Neboť jestliže něco schválíme společně velkou většinou, pak víme, doufám, doufejme, že budeme mít potřebnou sílu k prosazení našich názorů v jednání s radou. To bude samozřejmě velice obtížné. Návrh zprávy již máme před sebou. Salvador Karika, náš zpravodaj, vytvořil návrh zprávy. Má to asi 102 ne, dokonce 122 paragrafů a tento návrh zprávy, zatím tedy nevím, kdo už měl možnost se na tuto zprávu podívat, ale tato zpráva je rozdělená do šesti velkých oddílů. Oddíl 1 popisuje nejdůležitější výzvy, část 2 klade trošku větší důraz na lepší postup, to tedy znamená na lepší implementaci evropského rozpočtu a jaká vůbec může být úloha evropského rozpočtu. Třetí část popisuje politické priority ve čtvrté části se jedná o organizaci a strukturu a také o délku budoucího finančního výhledu od ledna 2014. Pátá část, tam se pokoušíme popsat, jaké jsou vztahy mezi výdaji Evropské unie Eh, vůči příjmům. To musíme také vzájemně propojit. Je to náš vlastní systém našich vlastních prostředků a ten hraje velice důležitou roli, jestliže diskutujeme o reformě našeho střednědobého finančního plánování. Část 6, ta se zabývá tím, že chceme sdělit, že s radou diskutujeme nejenom o obsahu, ale také o těch zásadách, které musí vést k lepšímu postupu, především k lepšímu postupu při nalézání eh, dohody o příštím finančním výhledu. V tomto rámci, který jsem právě načrtla, tam je v podstatě uspořádáno to, co výbor pro rozvoj sdělil už v lednu Tady jsou eh, zahrnuty paragrafy, musíme to říci trošku jinak, nebyly převzaty v plném znění, ale na určitém základě stanoviska výboru pro rozvoj. Spravodaj své paragrafy 82, 83 a 86 zahrnul do tohoto návrhu. Uvidíte to eh, pod eh, subtitulkem odstranění chudoby, boj proti chudobě a zahájení zájmu Evropské unie celosvětové měří měřítku. Chtěla bych říci, že to je vlastně taková první zpráva našeho zpravodaje. Počínaje pozítřkem. Budeme mít tři schůze, které se budou zabývat pozměňovacími návrhy, které již k tomuto návrhu byly dodány. Je to přibližně asi 1100 pozměňovacích návrhů. Ty budeme projednávat ve třech schůzích, které budou po sobě následovat a pokusíme se dospět k určitým kompromisním pozměňovacím návrhu a přitom můžeme už vlastně vytřídit to, co vůbec nemůžeme přijmout. Jak třeba k tomu říci, že moje skupina předložila čtyři pozměňovací návrhy, které doslovně představují části stanoviska rozvojového výboru a přejímají tyto části stanoviska. A sice je to paragraf 1, 8, 9 a 14. To je v podstatě stanovisko výboru pro rozvoj. Musíme se podívat na to, jak dalece jsou ty ostatní skupiny ochotny s námi společně spolupracovat a odsouhlasit tuto zprávu. To jsem teď řekla jako člen SED, nikoliv jakožto předseda SUR, ale jenom, aby bylo jasné, že tomu není tak, že výbor pro rozvoj není jediným výborem, který předal stanovisko. Ve skutečnosti máme opravdu zájem na tom, aby výbory, eh, všechny výbory, které tedy eh, mají k této zprávě co říci, našly svá stanoviska v této zprávě a proto tedy se snažíme, pokud možno, s těmi ostatními skupinami spolupracovat a zahrnout jejich názory do zprávy. Toto bude možná vše z mé strany v odpovědi na otázku, jak daleko jsme došli. Jak už bylo řečeno, první kolo diskuzí se bude konat eh, tento čtvrtek a k tomu musí každý, je třeba říci, že každý, kdo se chce do diskuze zapojit, je srdečně vítán. My jsme otevřený výbor, samozřejmě postupovat se bude úplně stejně jako vždy. Nejprve to bude kolo eh, mluvčích, kteří budou zastupovat zastupovat názor skupiny a potom každý kolega nebo každá kolegyně, která nebo který se přihlásí o slovo, toto slovo dostane a potom budeme moci také poukázat na určité zvláštnosti. Budeme hlasovat o naší zprávě 25. a 26. května. Doufám tedy, že pokud možno většinu těch bodů ze strany ostatních výborů budeme moci do zprávy zahrnout a Doufám, že všichni potom budou s naší zprávou spokojeni a aspoň tři čtvrtiny budou moci v plénu souhlasit. Děkuji paní předsedkyni. Slovo má pan Berman. Merci, madame la présidente. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Raději budu mluvit anglicky. Ten text je totiž také v angličtině, takže to bude pro mě jednodušší. Jsem velice ráda, že Jutta Haug přišla na náš výbor. Samozřejmě je to pro nás podsta, výsada mít vás mezi námi. A jsem rád, že Juta si našla čas a vysvětlila nám, že vlastně tam budou převzaty i pozměňovací návrhy ze stanoviska výboru DV a doufám, že zatím tady s tím souhlasí frakce SD a snad podpoří i další frakce. Tak jak teď probíhá ta diskuse na výboru Šure, jehož jsem také členem, mám trochu obavy, že to povede ke zprávě, která bude podstatě do příštích sedmi let požadovat zhruba to stejné, jenom s drobnými změnami. Neobjevují se žádné vizionářské myšlenky ohledně toho, co by Evropská unie potřebovala, aby v 21. století mohla dostatečně financovat. Nepředkládají se nám nějaká, nějaké zajímavé nápady ohledně reformy společné zemědělské politiky a nebo dalších oblastí. Prostě stále se to nese trochu ve stejném duchu a to je pro mě trochu zklamání, protože spíš vznikají takové šedé zóny než jasné vyhraněné e, cesty. To je i znepokojivé pro rozvojové politiky, protože tyto pouze omezené změny kontextu, kdy zaznamenáváme silný finanční tlak a kdy členské státy tlačí na omezenější eh, rozpočet EU, eh, tak si musíme klást otázku, kde ty peníze vezmeme. A je samozřejmě riziko, že zahraniční politika EU tím utrpí. Je mnohem jednodušší škrtat v rozpočtech, které se nedotýkají přímo našich voličů. než kdyby se prostě brali peníze, řekněme, z dotací do zemědělství nebo do regionálního rozvoje. Já se tedy obávám, že ten rozpočet rozvojové politiky nemá růžovou budoucnost. Tím spíše, že zpráva pana Garigy je velice, velice krátká, pokud jde o rozvojovou politiku a zahraniční aktivitu Evropské unie obecně. Věnuje tomu jenom pár odstavců, neříká se tam nic o tom, že je třeba brát opatření týkající se klimatických změn jako opatření, která vlastně mají být doplněna dalším financováním neříká se eh, tam prostě nic eh, o posílení ehm, financování na vymícení chudoby, eh, protože za posledních sedm let nedošlo k přílišnému pokroku ve vymycování chudoby, zvláště v subsaharské Africe. A dokonce naopak se tady objevuje ze strany komise náznak, že rozpočet na toto opatření se ještě sníží. Uvidíme, jak to dopadne. Eh, bude to záležet na rozhodnutí kolegy a komisařů, až bude hovořit o víceletém finančním rámci. Uvidíme, jak to dopadne. Zatím jsou to jenom takové zvěsti. Také se v tom textu neříká eh, nic a já doufám, že to ještě pan Gariga změní, že je zapotřebí, aby humanitární eh, pomoc byla financována se samostatné rozpočtové položky. To znamená, aby se na to nepoužívalo eh, více rozpočtových položek, řekněme třeba z rozpočtu EEAS eh, e a podobně. Je zapotřebí, aby to byla samostatná, neutrální, nezávislá rozpočtová položka. Takže já jsem, nejsem úplně jist, k čemu ty diskuse povedou, ale trochu mě uklidňuje, že výboru Šure předsedá Jutta Hauk a vím, že určitě bude bojovná eh, a že bude určitě bojovná za to, za co, bojovat za to, za co bych bojoval já. Děkuji. Merci, la parole est à monsieur... Děkuji, slovo má pan Görens. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat paní Hauk za to, že přišla do našeho výboru. Myslím si, že to je nejlepší způsob, jak uspořádat konzistenci v, na, na, v naší práci a já jsem náhradníkem. Mohl jsem ocenit její, v jejím výboru tedy, takže jsem mohl ocenit její talent při předsedání. Uh, už jsme měli na toto téma příležitost jednat mezi sebou, ale protože paní Hauk je poprvé e, v našem výboru, rád bych vše zopakoval. První připomínka se týká těch základních momentů e, politiky e, spolupráce a rozvojové politiky Především bychom se měli zacílit na chudobu. A když se na to podíváme zblízka, zjistíme celou řadu problémů. Především, když vidíme, jak peníze se rozptýlí mezi různými zeměmi, které v podstatě by vůbec neměly takovou pomoc dostat. Především myslím na ty nové země. Dnes dopoledne jsem se setkal se zástupci Concord, a měli jsme fascinující diskuzi o tom, jak se na ten problém budeme dívat. Budeme, se, budeme zacilovat naši politiku na ty nejméně rozvinuté země, nebo Boj proti chudobě zacílíme na všechny země. V Číně je stále ještě spousta chudoby, ale e, vlastně e, potřebuje ten první, e, ta první země, která poskytuje peníze Spojeným státům, ještě nějakou podporu. Já si nemyslím, měli bychom rozvíjet krom naší neschopnosti řešit boj proti chudobě v těchto zemích, nebo máme zdůraznit na zodpovědnost těchto států, protože oni sami si vytvářejí dostatečné množství nového bohatství a mají tedy prostředky, jak by bojovali proti chudobě vnitrostátně. Čili to je problém, který nás už více neopustí. Je to velice závažný problém a uvědomili jsme si tento problém, když jsme měli příležitost se podívat na staré, staré téma e, nástrojů. Dále, další stará písnička, měli bychom to ještě zdůraznit, pokud jde, když tady máme paní Haug. E, je to zcela zásadní pro nás všechny problémy s penězi, které se Eh, investují do klimatických změn v rozvojových zemích. U nás by to měly být přídavné peníze, jinak budeme muset čerpat z peněz, které jsou již poskytnuty a rekvalifikovat pomoc. To také nejde a bude to stále důležitější v nejbližších sedmi letech, které budou předmětem eh, které budou předmětem nových finančních výhledů. Za prvé, průmyslové země a to je tedy požadavek, eh, především eh, ze světa spolků. 7 miliard eur bychom měli investovat jenom, 100 miliard eur bychom měli eh, investovat jenom do této rozpočtové položky což by se mělo rovnat celosvětové rozvojové pomoci. Na evropské úrovni to tedy hm, zaujme velkou část. A vše se změní, pokud jde o klimatické změny v rozvojových zemích. Měli bychom se soustředit na metodu stejně tak jako na samotná čísla. Třetí bod. Můžeme víc ze dvou scénářů. Buď zvýšíme strop vlastních zdrojů Evropské unie, a nebo to neuděláme. A já si myslím, že zvítězí ta druhá hypotéza. Když víme, že mnohé členské státy proti tomu stojí, tak to bude určitě tento scénář. Nebudeme tedy ztrácet čas tím, že bychom se věnovali eh, iluzornímu scénáři. Tak, v tomto případě, pokud se podíváme na smíšenou politiku, eh, E, členské státy a politika členských států, politika Evropské unie dohromady, měli bychom udělat kroku předu, pokud jde o propojení úsilí 28 28 e, aktérů, to znamená na jedné straně komise, na druhé straně 27 členských států. Řekli jsme to paní Georgievě, dali jsme to, řekli jsme to také panu Pipaksovi. Pokud jde o rozpočty, rozpočet Evropské komise a e, které budou věnovány na přírodní katastrofy, budou to Měly by to být ty, které přinesou řešení pro jednotlivé problémy. A pokud jde o rozvojové úsilí, společně, společný program, společný dialog, Evropská unie, členské státy a další čtvrtý bod, a tady bych rád zdůraznil jednu věc, kterou jsem zdůraznil už dnes dopoledne, velice stručně při jednání výboru pro zahraniční záležitosti. E, ta, ta diskuze je docela e, smutná, protože tady jsou dva různé e, věci Tady máme priority, kde máme v podstatě konsensus. Říkáme, musíme dát pozor, nesmíme eh, udělat eh, žádné eh, špatné kroky z finančního hlediska, ale v našem výboru, v zahraničním výboru máme pocit, že pan je pravidlo, že tedy je tady kultura rizika, Eh, po, po ní všichni toužíme. Tak to jsou tedy ty čtyři body, které podle mého názoru se jeví jako zcela eh, nezbytné, když se na ten problém podíváme. Jako příklad rád bych se odkázal na celkový boj proti eh, tuberkulóze, malárii a AIDS, čili ten globální fond boje proti AIDS si nemůže nic vyčítat, opravdu nic. Tu práci odvedl dokonale, vzorně. A teprve problém nastává, až když, ten, eh, když ty peníze opustí tento fond. A máme tady systém sdělení, který prostě to poselství nepředá a to by člověk řval Steky. Co tedy udělat eh, z druhé strany to, eh, udělat něco pro... Prosím, pane Gerenci, za pět minut se k tomu dostaneme. Takže tím skončím. Jak už jsem hotov tedy. Slovo má pan Kašman. Děkuji panu Grencovi. Ah, merci, madame la ah, Děkuji, paní předsedkyně. Ah. Já jsem vždy rád, když mohu navázat na pana Gerence, protože plně souhlasím s tím, co říká a souhlasím také s panem Bermencem. Uh, a tady opravdu jde o naši pověst u nás doma, když prostě na sebe dá, vezmeme nějaké závazky a pak je prostě v těch horších dobách nenaplníme. Já bych chtěl poblahopřát Jutě Hauk za to, jak vede výbor Šure. Máme skutečně v ní velkou důvěru. Ale chtěl bych nadnést pár věcí ty rozvojové závazky prostě jsou závazky, které splnit musíme a mají pro nás velký politický význam. A proto si myslíme, že lhuta pro naplnění rozvojových cílů tisíciletí, které jsou skutečně minimem, může být splněna pouze tehdy, když najdeme dodatečné finanční prostředky eh, k tomu 0,7 z hrubého národního důchodu, ke kterým se zavázaly všechny členské státy. A já bych tedy chtěla, aby to 0,7 Eh, bylo skutečně eh, ještě navýšeno, aby se to objevilo v doporučeních výboru Šure. A ten koncept adicionality u otázek, jako je zmírňování dopadů klimatických změn a eh, celosvětové hospodářské krize, která samozřejmě postihla rozvojové země v úplně nepředstavitelných rozměrech, to jsou témata, která skutečně můžeme řešit pouze, pokud bude více finančních prostředků. A tady musíme být vizionáři, musíme se eh, zabývat i otázkou mezinárodní daně z finančních transakcí. Jestliže prezident Sarkozy a paní Merkelová toto mohou oznámit v OSN na samitu o rozvojových cílech tisíciletí, tak by to mělo mít i nějaký ohlas tady v parlamentu. Eh, také tady je otázka eh, vlastně daně z obchodu s komoditami, když se vlastně Eh, obchoduje s komoditami v burzách po celé Evropě, po celém světě a mají z toho v podstatě zisk jenom ty obchodníci, tak neměli bychom to snad chápat také jako potenciální eh, další zdroj příjmu. My samozřejmě nejsme izolovaní, eh, jsme součástí světa a musíme tedy společně hledat řešení k těm těchto otázek. Pokud jde o AIDS, tuberkulózu, malárii, to tady také bylo zmíněno, u těchto závazků můžeme uspět pouze nalezneme dostatečné finanční zdroje. Když hovoříme o 0,7 hrubého národního důchodu, tak tím se myslí, že to je procento, když je ta doba dobrá nebo když je doba zlá. To je prostě procento. A musíme to potvrdit. Mus potřebujeme vlastně v kapitole 4 velký, eh, velké zvýšení protože skutečně eh, u snižování chudoby v subsaharské Africe a jihovýchodní Asii nebyl zaznamenán téměř žádný pokrok. Potřebujeme větší flexibilitu, pokud jde o neočekávané humanitární a živelné katastrofy, tak jak je známe z posledních měsíců. Jak jsem říkal, potřebujeme další prostředky u eh, klimatických změn, u dopadů eh, celosvětové hospodářské krize a chceme skutečně mít možnost nadále kráčet s vstyčenou hlavou, tak potřebujeme u společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky zvolit jiný přístup. Já mám obavy z jediného rozvojového nástroje. Mám strach, že to skutečně povede k problémům, protože Mám pocit, že ta oficiální rozvojová pomoc by mohla být ohrožena otázkami nelegálního přistěhovalectví a bezpečnostními problémy ve třetím světě a to by pro tento výbor bylo zcela nepřijatelné a myslím stejně tak i pro drtivou většinu parlamentu. Pokud Juto vypadám trochu eh, jaksi bouřlivě, není tomu tak, já se snažím být trp, mm, prostě Eh, se do toho ponořit. Vím, že pro tebe to téma je také velice důležité a vím, že také vnímáš eh, ten stav rozpočtu tak jako my, ale tohle je prostě rozvojový výbor. A myslím si, že tento názor zaznívá ze všech politických stran. My jsme vlastně největší dárce rozvojové pomoci a pokud eh, vlastně nezachováme tuto rozvojovou pomoc, tak budeme eh, Unie prostě, která už se neopírá o hodnoty, které jsou vzorem pro celý svět, ale budou to spíše hodnoty opírající se o Marxe, o Groucho Marxe. A to bychom skutečně měli změnit. Ty naše hodnoty jsou skutečně zásadní. Já jsem se snažil udělat vtip, ale nevždy to projde překladem ale eh, proto vlastně také ten film ztracen v překladu, eh, to je případ často mých argumentů, které se ztrací v těch vášnivých projevech. No a tím radši paní předsedkyně skončím. Děkuji, musíme vám zatleskat. S jakým zápalem jste hovořil o těchto důležitých bodech. A teď dávám slovo eh, Evropské komisi. Paní Izabel Garson bude hovořit. Dámy a pánové poslanci, dobrý den. Eh, budu velice stručně hovořit. Probrali jsme návrh zprávy SUR a to s velkým zájmem a spokojím se tím, že se zmíním eh, vnější činnosti, tedy zahraniční činnosti a tady sdílíme určité připomínky a pocity, které jste zmínili tam on onde a od Evropského parlamentu jsme čekali větší ambici eh, poté, aby hrál eh, roli evropského eh, hráče. Takže tady to bychom vám mohli předložit k úvaze z hlediska rozdílu mezi cíly humanitární pomoci a rozvojové politiky a také cíle, jak obhájit zájmy Evropské unie. Mám pocit, že to bychom mohli vypracovat důkladněji a předložit jasněji v této zprávě. Také nám neuniklo, že zpráva byla možná trochu lapidární. V jednom bodě o něm jste se zmínili. Nejde o ten měnící se svět. Dochází ke změnám v zemích, s nimiž spolupracujeme a vyžadují eh, různé přístupy k těmto zemím. A zdá se mi, že tento bod je zcela zásadní v té úvaze, kterou nyní vedeme v komisi. Výborně to sdělil pan Gorenc. Měli bychom, a to by mělo také nalézt své místo, eh, nebo odpovíd více, více realistické místo v té zprávě, o níž hovořím. A také lepší spolupráce mezi komisí a členskými státy. Možná, že bychom i tady, tady měli mít věž, vyšší cíle ve spolupráci s Evropským parlamentem eh, v E, záleží na tom, kdo nás bude sledovat a to je ambice, kterou jsme se snažili sformulovat co nejlépe, abychom dosáhli cíle, které jsme si stanovili. A tedy tento moment spolupráce mezi námi 28, to by se tam mělo lépe projevit té zprávě. Sur, děkuji. Pan Görens, zcela výjimečně máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Mám pocit, že budete litovat, madám, že jste nás vyzvala, abychom byli ambicioznější, pokud jde o eh, požadavky v oblasti rozpočtu. Položím několik otázek. První. Evropský konsensus v oblasti rozvoje počítá s rozvojem 0,7 do roku 2015. Stačí to nebo musíme jít víc dále, výše? Pak musíme eh, rozdělit eh, rozpočet Evropské unie a 27 členských států. Když zvýšíme tu evropskou část uvnitř těch 0,7 ta část, která zůstává pro členské státy, se lehce sníží, ale pak, pak, když dojde ke zvýšení, budete připraveni jako komise, vy jako DG zodpovědné za rozvoj a pomoc, jste ochotni předložit rozpočet přesahující tento strop pro období finančních výhledů. Když to zvýšíme, já chci být velice ambiciozní, já dokonce chci navrhnout zdvojnásobení celého rozpočtu. <clears throat> Umíte si představit, k jakému konfliktu dojde mezi obhájci všech ostatních politik? Snažil jsem se být realističtější, když říkám, důležité je, abychom navzájem propojili disponibilní zdroje v těch 28 rozpočtech komise plus 27 členských států. Z mého stanoviska po zralé úvaze se domnívám, že to je nebezpečnější způsob, jak postupovat rychle ku předu, eh, pokud jde o zvýšení dopadu eh, rozpočtové eh, politiky EU. Pane Bermane, máte slovo na dvě a tom nebrání našemu přátelství s paní Garson. Na jedné straně můžeme očekávat obrovský zisk, když budeme více rozvíjet finanční prostředky v oblasti takzvané inovační prostředky, to blending toho, to jsou úvěrové záruky e, a spolupráce mezi Evropskou investiční bankou a e, národními rozvojovými bankami a také Evropskou komisí a tady samozřejmě můžeme e, opravdu spoustu získat. A také můžeme získat velice mnoho v oblasti spolupráce mezi Evropskou komisí a jednotlivými členskými státy. Tady by mělo být opravdu rozdělení zodpovědnosti a specializace v oblasti priorit které podle členských zemí i v komisi by nemělo být jenom tím jedním e, jediným donátorem, ale také osma i tady otázky. Otázka. Co jste udělali pro to, abychom tomu dospěli? Když chceme být ambicioznější, můžeme se také podívat eh, zrcadlově na celou záležitost. Děkuji. Paní Garson, máte slovo. Abyste zodpověděla ty poslední otázky. Dvě minuty. Velice stručně je pravdou, že tady je takový trojuhelník mezi tím objemem, globálním objemem a jeho rozdělením na evropskou úroveň a jednotlivé členské státy. Pokrok ve společné práci mezi Evropskou unií a členskými státy do budoucna. A třetí moment, to, co zmínil pan Berman, inovační financování a nové možnosti, jak k tomu dospět. Pracujeme na všech třech momentech a snažíme zrevidovat předpisy, abychom se mohli dostat k blendingu jsou tady určité návrhy, které nám leží na stole a také uvažujeme o všech možných možnostech týkající se eh, koordinace, společné program, na programování a dělby práce. <clears throat> také jsme předložili návrhy. A třetí eh, ten úhel toho trojuhelníku, eh, ten je, jsem si plně vědoma toho, že tady musíme provádět arbitráže. A jeden moment, který nevyhnutelně povede k tomu, nebo který předloží zodpovědní činitele v Evropské unii, to je podíl rozvojové pomoci procházející evropským rozpočtem, to znamená to, co je svěřeno Evropské komisi, ten podíl před několika lety byl velmi signifikantní a podle našich výpočtů dnes klesl na 18 z celkové tedy pomoci poskytované EU a teď se nacházíme na takové úrovni eh, pom- rozvojové pomoci, která se nachází na 0,46% eh, podle posledních čísel z minulého týdne a jsme ještě daleko od eh, našeho cíle 0,7 v těch nejbližších pěti letech. Ale pakliže ten e, náhlý nárůst proběhne a pakliže ten objem e, fondů e, do evropského rozpočtu nebo v evropském rozpočtu zůstane stálý, pak podíl Evropské unie se sníží jako celek. Je to problém nebo ne? Je to politická arbitráž, kterou musíme provést a ty ostatní věci musíme zvážit. Mnohokrát děkuji. Slovo má paní Hauk. Děkuji. Musím odpovědět na některé připomínky. Začnu tedy tím, co tady bylo řečeno zcela konkrétně a co je pro nás velice důležité pro rozvojový výbor. Úkolem výboru ŠURE je požadovat dostatek prostředků také pro rozvojovou politiku, nikoliv ovšem provádět rozvojovou politiku ve vlastním slova smyslu. Mnohé věci ve třech paragrafech byly už zahrnuty ze strany zpravodaje. Já jsem to už zmínila v souvislosti s adicionalitou. Jedná se tady například o boj proti klimatické změny. To znamená, že tyto platby jsou podmínkou pro nás, pro všechny. To neznamená, že bychom se o tom ve výboru měli přijít. Tady jsme v tomto smyslu všichni zajedno. Jestliže tady poslouchám kolegu Bermana, diskutovali jsme o tom několikrát a on říká potom, to, co se tady rozvíjí, to je více více či méně eh, něco, co už tady bylo, co je staré, budiš, ale prosím, kdo z kolegů nebo z kolegyň věří, že Evropská unie a Evropský parlament je připraven k revoluci? to, co se tady snažíme zavést, to je reforma, revoluce, ta tady není, alespoň ne v Evropské unii. O Německu vůbec nechci hovořit ale hovořme tady o tom, co se týká nás, Evropského parlamentu. Proto tedy, co to znamená? Samozřejmě, to je jasné. Nesmíme se podvolit tlaku některých členských států. Je to z těch 27 maximálně 5 až 6, které vyvíjejí tlak a které věří, že s menším evropským rozpočtem mohou zaplatit trojnásobné dluhy ve svých vlastních zemích, nebo je alespoň nějakým způsobem snížit. To je samozřejmě nesmysl. Náš rámec, který tady máme, máme a ten je fixně stanoven smluvně, to si můžeme přečíst, co to znamená, jaká je horní hranice vlastních prostředků, je to 1, 2 a 3 které se musí platit. To je opravdu takové suché číslo pro všechny, ale je třeba vědět, že v žádném případě nikdy tuto výši vlastních prostředků nevyužíváme. My jsme se dostali na 0,4% při těch platbách a pokud budeme dále takto počítat, tak jak to programuje komise, tak v roce 2013 se dostaneme na 0,06. A jestliže, a to musím říci, co pan Berman také řekl. Když se s tím komise vypořádá, když budeme více poskytovat rozvojové pomoci a možná budeme mít málo peněz pro jinou vnější politiku a tak dále a tak dále. Jestliže bychom to vzali takto v kategoriích a řekli bychom pro Evropský parlament kategorie 1a je konkurenceschopnost nebo zvýšení konkurenceschopnosti, kategorie 3 je všechno to, co má co dočinění citizenship a kategorie 4, to jsou vnější záležitosti. To byla ve všech těch uplynulých letech naše priorita. A jestliže ty naše priority eh, z 20% zkrátíme, všechno ostatní musíme nechat. To znamená i velké výdajové bloky, které, o kterých tady hovořil můj kolega. Jestliže to takto necháme, tak se dostáváme na ceny z roku 2013 1,05%, pardon, 2013. Tady se nemusíme o to hádat, e, musíme se dohadovat pouze s radou. A na tomto místě musím jednoduše říci, že komise počínaje řediteli, bez ohledu na to, z jakého generálního ředitelství, všichni říkají, to je super, udělej to takto, ano, to nás posílí, to nám bude krýt záda. Prosím, eh, také přimějte k činnosti své komisaře. Eh, Barroso na to nasadil takzvaný task force. On je předseda. Jedná se o vypracování budoucího finančního výhledu. On je předseda a pět komisařů je členy tohoto task force, které teď tedy jmenuje. A tedy tlak i v rámci komise samotné je třeba vyvíjet. Sami to nezvládneme. Jestliže se komise bude tvářit tak jako jakýsi tajemník rady, tak se můžeme snažit, jak budeme chtít, ale nikdy se vůči radě neprosadíme. Musí to být skutečně tak, aby ta komise postupovala společně s námi. My jsme k tomu připraveni, mimo jakoukoliv pochybnost. A to říkám i tady znovu. Nejenom jakožto sociální demokracie, demokratka, ale to platí pro celý výbor. Já si myslím, že to dokonce platí pro celý parlament, nejenom pro náš výbor. A na tomto místě je správné říci, že musíme být víc ctižádostiví, ale pro Boha neplatí to jenom pro členy parlamentu, platí to především pro ty instituce, které jsou jako jediné oprávněné předložit legislativní návrh. A jestliže tedy, jak se proslýchá, jakožto jakási pověst, tento legislativní návrh bude něco úplně jiného než ctižádostivý návrh, tak je je to chyba. A proto se samozřejmě musíme snažit. Máme teprve duben. Pokud tedy je to možné to všechno zastavit a prosím, eh, dos, musíme dospět k něčemu pořádnému. Musíme se s tím ale samozřejmě vypořádat mimo jakoukoliv pochybnost eh, v diskuzi mezi komisí a členskými státy. Je tomu tak, jak už jsem častokrát řekla, členské státy, které tvoří potom radu, to nejsou evropské instituce jako komise nebo Evropský parlament. Je to jenom v podstatě takový zhluk lidí, kteří se dívají jenom na své vlastní úkoly, co mohou potom doma prodat jako úspěch a za to se zasadí a za nic jiného. A to bych také řekla, i kdybych eh, měla jakožto spolková kancléřka svoji vlastní stranu to nebylo jinak i při posledním vypracování finančního výhledu. A to jsem také kritizovala. To už je mezi tím třetí finanční výhled, na kterém se podílím. Pomalu se dostávám k určité rutině, ale samozřejmě to vede i také k velké frustraci. Já říkám, že Evropský parlament musí požadovat dostatek prostředků. U výbor SURE teď nemůže sestavit tabulku a říci tolik a tolik se se dá na spolupráci se třetími státy, tolik a tolik na rozvojovou pomoc. To není náš úkol, musíme to vidět v kategoriích. Ale já si myslím, že už tak daleko jsme ve výboru Šure, že vyžadujeme více prostředků nežli. Tolik, kolik máme podle současného finančního výhledu k dispozici. A na tomto místě jednoduše věřím, že máme dobré argumenty i pro rozvojovou pomoc a doufám, že všichni kolegové a všechny kolegyně, eh, kteří teď s námi diskutovali, budou v červnu zastávat stanovisko Evropského parlamentu a budou ho moci podpořit, i když to nikdy nebude stoprocentní podpora. To není nikdy možné, to je jasné ale samozřejmě já si také eh, nemůžu říci, že bych souhlasila se vším stoprocentně. Ale jak už bylo řečeno, musíme dospět ke kompromisu. Revoluce není možná. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste s námi tady se přišla podělit o problémy, s nimiž se setkáváte ve své práci. A dostáváme se k bodu 6. Světový boj pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Světový fond pro boj proti AIDS, tuberkulóza a malárii je dnes přizván do našeho výboru, aby předložil opatření proti zneužívání prostředků při používání pomoci z tohoto fondu ve čtyřech afrických zemích a aby sdělili stanovisko o rozhodnutí komise zrušit své dotace fondu během, toho, během vyšetřování celé záležitosti. Světový fond je rovněž vyzván k tomu, aby předložil své eh, priority u příležitosti mimořádného zasedání valného schromáždění Spojených národů na téma AIDS. Slovo má pan Stefan Emblan, ředitel pro mobilizaci zdrojů ve Světovém fondu. Pane Emblade, máte slovo. Eh, merci, madame la Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem Světového fondu bych vám eh, chtěl poděkovat eh, jménem svým a chtěl bych poděkovat i všem členům výboru za možnost poskytnout informace nad rámec toho, co se objevuje ve sdělovacích prostředcích. Když dovolíte, budu tu prezentaci přednášet v angličtině. Uh, takže ještě jednou děkuji výboru za tuto příležitost. Je tady eh, kolega pan Robinson ze Světového fondu, který má na starosti styky s parlamentem. A my jsme skutečně rádi za tuto příležitost, protože je důležité, aby ti, co přijímají rozhodnutí, jako třeba Evropský parlament, měli představu o tom, jak Světový fond se snaží aktivně zabraňovat eh, vlastně těm spronevěrám v rámci naší politiky nulové tolerance. asi víte, proč tady sedím právě já, ale jenom abych to schrnul. Na konci ledna byl publikován agenturou Associated Press zavádějící článek. Sám šéf redaktor Associated Press to později uznal. A to byl prostě článek, který se rychle rozšířil vlastně prostřednictvím nových eh, médií a říká se tam, nebo hovoří se tam právě o Světovém fondu a na základě toho řada dárců se ocitla pod velkým tlakem, aby vlastně pozastavili své eh, eh, dotace do fondu a mezi ně patří i Evropská komise, jak řekla paní předsedkyně. Chtěl bych říct si eh, k tomu pár věcí. Ty informace v článku se týkaly čtyř případů korupce, které Světový fond sám zjistil, eh, okamžitě přijal napravná opatření a snažil se eh, také tedy vymoci zpět tyto prostředky a už v roce 2009 o těchto případech otevřeně informoval. Byli jsme tedy trochu zaskočeni a Světový fond samozřejmě do další činnosti eh, s tím musí počítat protože my jsme tyto případy eh, prezentovali, informovali jsme o nich našeho, naše představenstvo, kde vlastně sedí zástupci Evropské komise a členských států EU a to v prosinci. Pak jsme zveřejnili zprávu o jednání, kde členové představenstva tedy vyjádřili spokojenost s nápravnými opatřeními, které byly přijata mm, u těchto čtyř zemí a vyjádřili spokojenost i ze závěry, které jsme obecně z toho vyvodili. Tuto zprávu jsme dali na naši internetovou stránku a byli jsme trochu zaskočeni tím, že novinář, který napsal ten dotyčný článek, se vlastně domníval, že se mu podařilo získat přístup k nějakému důvěrnému dokumentu a že informuje o něčem, o čem vlastně ti, ty zapojené organizace nevědí. Nicméně my plně chápeme, že to vyvolalo určitou pozornost a to samozřejmě zvýšilo tlak na naše dárce. Ti dárci, stejně jako my, mají politiku nulové tolerance a my samozřejmě k této politice se plně hlásíme. E, bylo tedy naléhavé zasedání představenstva na začátku února a tam bylo dohodnuto, že se přejme řada doplňkových opatření, o kterých budu ještě informovat. Myslím, že je také důležité říci, jak funguje ten náš systém kontroly, který jsme vlastně zavedli už v roce 2001, to, to znamená v roce, kdy jsme vznikli. Uh, a je to tedy systém, který se vztahuje na všechny naše dotace, které vyplácíme od roku 2002. Také myslím, že je důležité si uvědomit, že jedna z těchto úrovní kontrol je představována generálním inspektorem, které, eh, který v vlastně má pravomoc eh, kontrolovat provádění našich programů a vlastně zajišťuje, aby eh, financování bylo, bylo plné transparentní. Takže vlastně i náš výkonný ředitel a vrcholní představitelé fondu skutečně lpějí na tom, aby ta transparentnost byla zachována. A Myslíme si, že to je důležité proto, aby ti naši dárci skutečně eh, mohli být eh, v klidu, pokud jde o využití jejich prostředků a o to, zda se dostanou k těm zamýšleným příjemcům. Eh, samozřejmě my jsme byli dosti frustrováni tím článkem a tou pozorností, kterou to vyvolalo a to se samozřejmě týká i představenstva a našeho finančního výboru. Na rozdíl od toho, co se v tom článku naznačovalo, ty problémy e, u těch čtyř e, případech samozřejmě byly závažné, ale rozhodně nejsou nějakým věrným obrázkem celého toho portfolia působení Světového fondu a není je tedy možné využít k nějaké extrapolaci, protože takovýto vzorek by rozhodně nebyl dostatečný pro zhodnocení činnosti. Chtěl bych něco říci o šesti stupních kontroly, které máme od samého počátku a omlouvám se, jestli tady zaběhnu trochu do našeho žargonu, nechci tady hovořit o všech podrobnostech, ale uh, my vlastně máme mm, dotace podepisované s hlavními příjemci, ať už to jsou agentury OSN, místní nevládní organizace, ministerstva, jiné státní subjekty. První úroveň kontroly je taková, že provádíme nezávislé posouzení interních kontrol a dozorčích mechanismů u toho hlavního příjemce. Dále protože nemáme zaměstnance Světového fondu ve všech zemích a to bylo tedy vědomé rozhodnutí, protože chceme minimalizovat naše náklady, tak aby se co nejvíce peněz dostalo k těm příjemcům, tak máme vlastně eh, takzvané místní finanční agentury, což jsou často eh, tedy eh, auditní firmy, které ověřují řízení na úrovni té dané země. Ten náš Eh, decentralizovaný systém může vypadat tak, že nesledujeme dostatečně, co se děje v terénu, ale my máme nasmluvané lidi vlastně přímo v těch daných zemí, eh, které tedy eh, mm, provádějí kontroly buď v tříměsíčních nebo v šestiměsíčních cyklech, ověřují tedy, jak to vypadá. Vedle toho požadujeme, aby všichni hlavní příjemci prošli každoročním auditem. Je to zase externí audit, který se trochu liší toho, co dělají ty místní finanční agentury. Potom máme vlastně na čtvrté úrovni vlastně sekretariát, který shromažďuje veškeré žádosti, které jsou zkoumány odborníky přes finance, odborníky přes tu operativu, eh, také našimi kolegy právníky a zabývají se především otázkou veřejných zakázek. A pak Máme také generálního inspektora, který je pátou úrovní a myslíme si, že to je skutečně jeden z nejlepších systémů ve vícestranných institucích, pokud jde o mandát a o možnosti, jaké má u auditu a vyšetřování. Vlastně pokud jde o audit, tak vlastně tu máme 30 lidí, kteří mohou být takto vysláni do země, kde mohou ověřit každý doklad, který je předložen Někdy to bývá až 250 tisíc dokladů, které jsou proskoumány, aby se zjistilo, zda skutečně ty peníze šly tam, kam měly. A konečně naše představenstvo, kde jsou zastoupeni všichni naši dárci, ale také jsou tam zástupci příjemců. Ti všichni také mají dohled nad zprávami auditního výboru nad dalšími zprávami. Také je třeba říci, že v roce 2009 jsme eh, začali, nebo začali zaznamenávat problémy především v Mauritánii. Na konci roku 2009 eh, se zavedly určité reformy, které potom v říjnu loňského roku byly kodifikovány dokumentem, který nazýváme Agenda pro účinnější eh, globální nebo světový fond. Značná část této agendy se věnuje právě finančnímu dohledu a provádění auditních kontrol. Toto tedy bylo zavedeno a tento systém především zahrnuje posílení eh, úlohy těch místních eh, finančních agentur, které mají větší mandát pro provádění kontrol přímo v terénu. Kontrol, ty zdroje, které se dávají těmto místním finančním agenturám, byly navýšeny. Máme vlastně takový eh, přístup přístup, týmový přístup v jednotlivých zemích, kde vytváříme určité týmy, které mají na starost vlastně všechny ty eh, programy průběžně. Eh, zaměřují se především na samotnou kvalitu eh, těch programů, tak jak vznikají. Dále jsme zřídili další pojistky, kdy Světový fond má možnost operovat buď v bezhotovostní podobě, to znamená jenom na základě zpětných úhrad, kdy si zvolíme prostě toho um, hlavního příjemce který potom vlastně dostává ty výdaje formou zpětné úhrady a dále jsme také posílili mandát toho generálního inspektora. Eh, vlastně vedlo to i třeba k tomu, že došlo k trestnímu stíhání v některých případech třeba v Mali. My samozřejmě plně chápeme ten tlak, eh, pod kterým se ocitají eh, naši dárci a Ehm, další zúčastněné strany od ledna a proto v únoru bylo svoláno naléhavé zasedání představenstva, kde se rozhodlo o dalších opatřeních. Bylo schváleno zdvojnásobení rozpočtu generálního inspektora, vlastně byly přeprogramovány dotace tak, abychom posílili institucionální Eh, kapacity pro finanční kontrolu i u konečných příjemců. Dále jsme posílili ten týmový přístup pro jednotlivé země a také jsme chtěli posílit zaměstnance sekretariátu, kteří se specializují na finance a veřejné zakázky. My jsme 5% našich zaměstnanců, 27 lidí vlastně přidělili právě do těchto eh, týmů pro jednotlivé země a také jsme posílili jejich úlohu, takže oni teď mohou sledovat nejenom toho hlavního příjemce, ale i jaké, jakéhokoliv následného příjemce, eh, který má určitou velikost. My, když uzavíráme smlouvy s hlavními příjemci, tak oni někdy zase mohou jakoby přerozdělit ty zdroje mm, vlastně Ehm, prostřednictvím těch následných příjemců. Pak jsme také provedli nezávislou revizi všech našich finančních kontrol. Ověřuje se ten šestiúrovňový systém, ověřují se opatření, která byla přijata v reakci na případ těchto čtyř zemí, ale obecně na problematické případy mm, předseda tomu Festes Mugajf, což je bývalý prezident Botswany a také člen poradního orgánu Transparency International a dále Mike Levitt, který je e, vlastně ze Spojených států, bude tam ještě pět dalších členů, kteří se nyní vybírají, minimálně dva z nich budou z členských států EU a budou se zaměřovat na audit a protikorupční e, otázky. Naši dárci eh, se tak trochu rozdělili několik těch velkých, jako Spojené království, USA, Kanada, Japonsko, Francie, eh, prostě se drží těch závazků, eh, které přijali v říjnu. Došlo tehdy k příslibu navýšení prostředků a oni tedy neustoupili z těchto svých závazků, i když samozřejmě všichni zdůrazňují, že rozhodně nehodlají tolerovat eh, eh, podvody. Chtěl bych především zdůraznit, že Spojené království FID eh, vlastně provedlo víceletou revizi a Světový fond vyšel z toho jako jeden z devíti nejefektivnějších mezinárodních orgánů. To se opírá především tedy o výsledky, které poskytujeme a o hodnotu, kterou vlastně vygenerují ty vložené peníze a také o transparentnost naší práce. A na základě této revize, na základě našich výsledků, Spojené království řeklo, že navýší svůj příspěvek do Světového fondu. Zajímavé je, že jedna věc, na kterou poukázali a která se trochu v té diskusi v posledních měsících ztratila, to jsou právě výsledky eh, Světového fondu a jeho programů. Mohl bych tady projít dlouhým seznamem plným čísle, čísel, ale dovolte alespoň pár. Na základě programu léčby se podařilo zachránit 6,5 milionu lidí od zřízení Světového fondu. Pomohli jsme třema milionům lidí eh, pomocí eh, antiretrovirálních látek, které tedy potlačují HIV AIDS. Vlastně, když jsme s tím začínali před devíti lety, tak bylo jenom minimum lidí, kteří měli vůbec nějaký takový přístup k léčbě. Samozřejmě ještě před námi dlouhá cesta, ale je to skutečně pozoruhodný úspěch za tu dobu, mm, kdy pracujeme u malárie. Počet případů Eh, a umrtnosti pod pět let se vlastně snížil eh, o 50 až 70 a eh, vlastně zachránili jsme asi 10 milionů lidí před tuberkulózou. Samozřejmě další výsledky záleží na tom, jak, jaké budeme mít k dispozici finanční prostředky. Samozřejmě v roce 2010 nebyly naplněny všechny cíle, které byly vytyčeny, ale samozřejmě do roku 2015 je ještě možné to dohnat, jestliže budou k dispozici finanční prostředky. A tady eh, samozřejmě EU má eh, velký podíl. 50 našich eh, zdrojů pochází z členských států EU a od Evropské komise. Nicméně některé země, včetně Evropské komise, nyní zadržují finanční prostředky a pokud by to pokračovalo ještě mm, po létě, nebudeme schopni podepisovat přísliby dotací, které přitom už byly představenstvem schváleny, což samozřejmě může zpomalit léčbu, která zachraňuje životy lidí, kteří to zoufale potřebují. A já bych tedy chtěl poprosit tento výbor, aby učinil maximum pro od, mražení těchto prostředků členských států a Evropské komise a to, co možná nejdříve. Bylo by skutečně smutnou ironií, kdyby lidé, kterým pomáháme, měli vlastně trpět za zavádějící eh, zprávy eh, Přitom Světový fond sám přišel na tyto spronevěry, poukázal na ně a přijal příslušná opatření dávno předtím, než ten článek vyšel. Dovolte, abych závěrem ještě jednou řekl, že náš výkonný ředitel je odhodlán pokračovat v této práci, posilovat tyto reformy a zachovat plnou transparentnost eh, ve veškeré naší práci. Děkuji. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji. Pan Mitchell požádal o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Embládovi za to, že je tady dnes mezi námi. Jste tedy jeden z devíti nejlepších praktiků podle těch výsledků. Možná by nám tedy komise mohla vysvětlit na základě této podrobné zprávy, proč nadále zmrazují ty finanční prostředky. To by určitě bylo zajímavé si vyslechnout. Minulý týden jsme tady měli eh, jednoho zástupce, který řekl, že prostě se stane, že lidé zpronevěří peníze. v parlamentu a v komisi v členských státech. Samozřejmě se to také stává, že tam jsou státní úředníci, kteří zpronevěří peníze, ale drtivá většina úředníků to nedělá, plní řádně své povinnosti. A nemůžeme pak přece všechny odsuzovat na základě činnosti několika eh, podvodníků. Nejhorší je, že tito podvodníci v podstatě obírají o peníze ty nejchudší a podkopávají práci, eh, která má vést k naplnění cílů, které jsme si vytyčili, to jsou ty rozvojové cíly tisíciletí například. Ale také tady mm, eh, vlastně pan, eh, pan Gates, který tady byl minulý týden, řekl, že prostě to by nám nemělo zabránit zapomínat na ty dobré věci, které se v těch zemích dělají. Takže mm, vyslechli jsme si vyčerpávající zprávu. Je důležité, že jsme si takovouto zprávu mohli vyslechnout a je důležité eh, poukázat i na takovéto podvody. My se snažíme přesvědčit lidi, že i v těžké době je třeba naplnit ten cíl 0,7 hrubého národního důchodu. A musíme tedy poukazovat na ty úspěchy eh, a nejenom hovořit o, podvodech. Takže já vítám tuto zprávu. Myslím, že byla poměrně podrobná a možná by bylo tedy dobré, aby nám zástupce komise sdělil, jak se na to dívá. Slovo má pan Cashman. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, se chtěl skutečně podepsat pod to, co právě řekl pan Mitchell. Chtěl bych poděkovat panu Embládovi za tu prezentaci a vlastně tato prezentace by měla být předložena i na výbor pro AKT, protože i tam by byly vysloveny určité obavy. Tak eh, zlomyslné zprávy, no vítejte ve světě politiky. My jsme na to zvyklí, že se prostě hovoří o tom horším a to prostě eh, známe z každodenního života. Bohužel tady se to dotýká těch nejchudších a nejzranitelnějších, jak říkal Gay Mitchell. Vítáme akce, které, nebo opatření, které jste přijali. Eh, říkal jste, že tedy bývalý prezident Botswany bude vést eh, nezávislou revizi těch finančních pojistek, to je určitě vítané. Eh, zajímavé je, že ta Eh, opatření, která jste přijali, se týkají podvodu, jehož objem rozhodně není srovnatelný s objemem všech projektů. Týká se to jenom čtyř projektů, jak jste říkal. A to je třeba mít na paměti, to procento těch podvodů a porovnejme to s procentem podvodů, tak jak se objevuje u našich vlastních rozpočtů, u našich vlastních vlád, našich vlastních členských států. Jinými slovy, musíme to vidět v kontextu. A jak říkal Gay Mitchell, každá, každý cent, každá penny, eh, která se spronevěří, eh, to je skutečně špatně, ale musíme to vnímat v kontextu. A já tedy podporuji Gay Mitchella eh, a jeho výzvu v tom smyslu, že bychom měli ty fondy odblokovat, ty finanční prostředky. Já jsem si tady poznamenal to, co k tomu řekl komisař Píbalks. Pokud komise chce učinit takové gesto, že tedy skutečně eh, hodlá bojovat proti podvodům, tak tak by tak skutečně mohla učinit, ale vlastně i e, e, u nás doma. E, Píbalx nám řekl, že probíhá druhá revize příspěvků Evropské komise. Jedná se o určitý to zmražení je principem obezřetnosti, ne nějakým politickým opatřením. Samozřejmě obezřetnost je důležitá, nicméně nezapomínejme, že tady jsou nezávislí kontroloři. Také jste říkal, že by to nemělo postihnout ty operace přímo v terénu, a všem zdá se, že se tak děje. A pokud ano, tak by ty zablokované prostředky prostředky měly být skutečně odblokovány. Komisař Píbalk se také řekl, že to financování by mělo pokračovat v létě, ale je mi líto, to je možná příliš pozdě. A myslím, že to je prostě přístup, který eh, je takový trochu alibistický a mě by tedy zajímalo, kdy ty peníze budou odblokovány a, a co pro to můžeme udělat, abychom podpořili Světový fond. Nezapomínejme, že to, co tady děláme, to financování, e, samozřejmě často napodobují i jiní. Pane Emblade, vy jste e, nezmínil to, že milion těhotných žen nakažených HIV také se vlastně podařilo e, ošetřit je přes 5 milionů sirotků a zranitelných dětí, kterým se dostalo základní péče a pomoci. A tato práce tedy musí pokračovat. A už jenom z toho důvodu je třeba odblokovat finanční prostředky a pokračovat v auditu s tím, že je tady možnost třeba někdy později v tomto roce se vrátit k tomu tématu a zjistit, zda jsou potřebí další opatření. A doufám, že i další kolegové se vysloví v podobném duchu. Děkuji, pane Gerenc. Děkuji, paní předsedkyně. Tady máme před sebou problém, který není jednoduchý. Evropský parlament Eh, by neměl problém ještě zhoršovat, protože jakmile je tady nějaký problém, který vznikne, tak několik kolegů kladou otázky. Mají pravdu. Ale na uh, obhajobu komise bych chtěl říci, že komise nepožádala uh, další audit uh, a to by měla komise udělat, že tady jde o uh, prostředky, které poskytuje. Uh, a to je požadavek Evropského parlamentu. Myslím, že ten požadavek je přehnaný a tady bychom neměli mít žádné nulové riziko tedy v této e, otázce. A pokud jde o to, nulové riziko, je v konfliktu s jiným nulovým e, rizikem a to je pro pacienty. Když necháme e, v, před e, lhostejností úplně všech e, umírat lidi, e, tak tady jsme dospěli ke konfliktu, kde, a nemůžeme se skrývat za e, malíčkem. Takže nesmíme předramatizovat tuto situaci. Bylo mi vysvětleno, že fond, který závisí na darech národních států a komise, e, nedostal nic od 1. ledva, takže e, to, co bylo ohlášeno v listopadu, tak ne, nepostihne pacienty v tomto stádiu, čili když to bude dlouho trvat, tak se to problém stane. Především ti, kdo trpí AIDS, nebudou mít eh, k přístup k retrovilárním látkám a e, budeme mít potom obrovský problém, takže eh, nulové riziko už nebude respektováno a to nemáme právo udělat. Já nemám eh, předem připravené řešení nebo nějaký všelek, ale vyzývám komisi, aby spolu s námi uvažovala o východisku z tohoto problému. Co bychom tak mohli udělat? Jakmile dojde k nějakému problému, tak eh, totiž sám fond na to upozornil, eh, tu spronevěru. Ten, ten si nemůže nic vyčítat a nemůže všechno řešit až do posledního předání retrovirálních látek nemocným e, na AIDS. Fond pracuje vzorně e, z mého stanoviska, tedy v mém stanovisku, a tady bychom měli podrobit poručnictví nebo ty, kdo jsou zodpovědní za vyplácení a za provádění konkrétních problémů, pro, e, pro konkrétních programů. To je jediný způsob, jak propojit ty eh, dva dvě nulová rizika. Když budeme hovořit o novém riziku uvnitř Evropské unie, tak bychom měli zablokovat všechny fondy, protože už jediný fond by nemohl být uvolněn v Evropské unii tady máme mm, mm, opravdu materiál pro populisty, to si musíme uvědomit a musíme ty věci nějakým způsobem sladit. Souhlasím eh, s komisí, že je opatrná, ale mm, to všechno by mělo mít svůj konec a eh, já jsem byl pozván včera na e, jedno, jeden seminář a myslím, že bychom měli všechno pro to, abychom uspěli a pokročili ku předu. A měli bychom poděkovat komisi, že to udělá a musíme poprosit členské státy, aby to dělali. Já jsem četl interview pro e, jednoho ministra pro spolupráci v členských stát, v jednom členském státu a říkal, korupce také zabíjí, ale když Eh, bychom se tady zastavili eh, jako zodpovědní činitel v této oblasti, tak eh, nikam nedospějeme nesmíme překonat rozpočtovou ortodoxnost a tady až požádám komisi, jestli nemůže překonat tyto problémy, udělat to jako přechodný problém a vytvořit tým, který by mohl přinést okamžitou pomoc okamžitě eh, v tom případě, kde už příjemce eh, nemá prostředky. Myslím si, že by to bylo takový, takový čest, takový čestné řešení pro všechny, čestné východisko. Mnohokrát děkuji. Pan Deva požádal o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla zeptat, Tady vlastně britská organizace udělala revizi a Světový fond se ocitl na špici těch mezinárodních institucí. Tak proč komise tedy zmrazila vaše prostředky? Oni si tu zprávu nepřečetli. Proč došlo k tomuto zmatení? Pane Emblade, velice stručně prosím, promluvte před komisí. Děkuji, paní předsedkyně. Takže nejprve děkuji mnohokrát za ty vaše komentáře a otázky. Myslím, že řada z nich nebyla určena mně, takže vyčkám, až co řekne komise. Ale dovolte ještě pár věcí, které jsem asi měl možná trochu zdůraznit v té své prezentaci. Samozřejmě to má dopad v terénu, jak na to poukázal pan Kašman a my jsme provedli podrobnou analýzu těch ztrát financování a nebudeme moci tedy podepsat některé dotace, které už představenstvo schválilo v prosinci. Má to dvě části. Jednak to má dopad na lidi, kterým máme pomáhat, ale samozřejmě to eh, souvisí to s určitými omezeními. My jsme předpokládali, že nebo musíme ty dotace vlastně podepsat rok po schválení. To znamená, Eh, je problém, že některé tyto dotace vlastně už nebude možné financovat, pokud vlastně eh, překročíme to čtvrtlé, čtvrté čtvrtletí tohoto roku. A my plně chápeme, že komise eh, chce ten audit nebo návazný audit. My s nimi plně spolupracujeme Snažíme se spolupracovat s komisí. Auditoři byli tento měsíc už v Ženevě, zhruba 8 nebo 9 dní a jsou v současnosti v terénu. To je samozřejmě součástí, součástí toho našeho přístupu k transparentnosti. Snažíme se spolupracovat s, naši, s našimi dárci, jako je Evropská komise a další strany, aby věděli, že skutečně ty peníze daňových poplatníků jsou vynakládány účelně. Děkuji. Slovo má Evropská komise a k diskuzi se vrátíme později. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za to, že komise má možnost eh, vysvětlit situaci. Já bych tedy chtěl říci, že už 16. února na toto téma proběhla diskuse ve Štrasburku, kdy komisař Andris Pibalks vlastně se zúčastnil zasedání, aby vás informoval o situaci. Já bych tedy chtěla na samém počátku zdůraznit, že komise se tedy prostřednictvím svého zastoupení v představenstvu Světového fondu Eh, od samého počátku snažila tedy spolupracovat na té politice nulové tolerance. Komise konzistentně podporovala veškerou snahu sekretariátu o posílení těchto kapacit a vždy byla nakloněna rozšíření úlohy generálního inspektora. Myslím, paní předsedkyně, že se nám podařilo eh, dosáhnout té vyváženosti, o které hovořil pan Gerenc. Máme tady nulovou to, politiku nulové tolerance, máme také politiku nulové tolerance, pokud jde o podvody, ale i o, pokud jde o podporu lidí, kteří jsou potřební. Chtěl bych zdůraznit, že ten audit, který komise právě nyní provádí, je druhou částí auditu, který byl zahájen v roce 2009. My takto postupujeme u všech mezinárodních organizací, eh, jejichž prostřednictvím posíláme peníze. A výsledek auditu v roce 2009 byl velice pozitivní na úrovni centrály. Objevily se určité slabé stránky mm, ohledně způsobu práce fondu v terénu, zejména pokud jde o ty úřady, které mají zajistit řádnou správu finančních prostředků přímo v terénu. A také se objevily určité nejasnosti ohledně úlohy toho mechanismu koordinace v jednotlivých zemích a mechanismu hlavního příjemce. Takže v tomto rámci probíhal audit a řešila se otázka té eh, z pronevěry. Jak jsem říkal, komise má tu politiku nulové tolerance vůči podvodům a na základě toho se rozhodla, že zadržíte finanční prostředky. Nám je jasné, že ta situace je vážná a proto jsme urychlili celý postup tohoto dalšího auditu. Jak už říkal Stefan Emblat, jsme v úzkém spojení se sekretariátem Světového fondu. My jsme se snažili eh, tedy zahájit ten, to pokračování auditu co nejrychleji a výsledek tohoto auditu by měl být k dispozici na konci května nebo v červnu a pokud ten výsledek auditu bude pozitivní, jak všichni očekáváme, tak měli bychom mít možnost eh, vlastně odblokovat ty finanční prostředky na konci léta nebo na začátku podzimu. Eh, chtěl bych zdůraznit, že pokračování auditu komise probíhá v plné součinnosti s nezávislými auditoři, auditory, kteří byli jmenováni Světovým fondem. My jsme tedy s nimi spolupracovali a spolupracujeme a doufáme, že eh, díky této velice rychlé reakci a kontrole, kterou vlastně provádíme i pro Evropský parlament, že ty výsledky povedou k tomu, že budeme moci obnovit platby eh, na začátku září. Na závěr bych chtěl ještě zdůraznit závazek, který vyjádřil komisař Pibalks <clears throat> včera na jednání, které se konalo s podporou pana Gerence přáteli Světového fondu v Evropě, kde tedy ujistil o tomto závazku a o tom, že chce rychle zareagovat komise na tuto spronevěru. A tím asi prozatím skončím. My samozřejmě máme závazek vůči Světovému fondu, my podporujeme a posilujeme spolupráci a koordinaci na úrovni Evropské unie a jejich členských států. A doufám, že tím překonáme ten problém co možná nejrychleji. Mnohokrát děkuji. Pan Kašman má slovo. Velice stručně, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych jenom zareagovat eh, ve stručnosti. Chci poděkovat komisi za eh, upřímnou odpověď, ale chtěl bych eh, říci, že ten zářijový cíl není dobrý. To je moc pozdě. Mělo by se to vyřešit do června pokud by eh, byl nějaký problém. Víme všichni v institucích, že lhuty se překračují. A já bych požádala, aby koordinátoři a vy sama jste se zabývali možností jiných cest ve spolupráci s komisařem Píbalksem. Tak, abychom měli zajištěný harmonogram a abychom měli nějaké další možnosti. Já jsem opravdu velmi znepokojen, eh, obávám se, že prostě tady eh, se zabýváme fondem a zapomínáme ty, na ty lidi v terénu, kteří skutečně potřebují to i finance. Já samozřejmě jsem rád, že ta odpověď komise byla upřímná a mm, myslím, že teď musíme skutečně najít nějaké politické řešení této naléhavé otázky. Michel? pan Mitchell. pan Eblát už zodpověděl jednu mou otázku, ale ještě bych se zeptal jednou, jaké budou ty dopady, jestliže eh, komise tedy obnoví to financování v té lhůtě, eh, jak říká, bude to řešit eh, váš problém, anebo to bude naopak, jak hm, tady tvrdí pan Kašman? Oui, monsieur Riera. Pan Riera? No, I would like, I would like, uh, I would like... Já bych chtěl zdůraznit, že jsme postupovali co nejrychleji eh, s tímto pokračováním auditu a jsme přesvědčeni, že Samozřejmě ukončení zablokování prostředků závisí na výsledku auditu, ale my jsme přesvědčeni, Eh, protože byla zavedena mnoha opatření, že ten výsledek bude pozitivní. Ale musíme počkat tedy na, na ten oficiální výsledek. Ještě bych chtěl zdůraznit, že normálně příspěvky komise eh, stejně vždycky nebyly dříve než ve čtvrtém čtvrtletí. A já myslím, že tímto urychlením, urychleným auditem musíte si uvědomit, že ten audit komise bude doplňkový faktor vlastně podpory i pro další dárce. Pak ještě tady bude výsledek nezávislého panelu, ale to zřejmě zabere více času. Ale já bych skutečně chtěl ještě jednou zdůraznit, že ten náš harmonogram by neměl znamenat nějaké narušení léčby kvůli přílišným prodlením z, dané, z naší strany, protože my jsme stejně v minulosti nikdy neplatili dříve než v listopadu. Slovo má pan Gerens, děkuji paní předsedkyně. Rád bych položil jednu další otázku komisi. Máte pocit, že některé členské státy, které také zablokovali svůj příspěvek, budou eh, prostě se eh, zavěsí na tu komisi při odblokování. Eh, to zdůrazňuje opravdu, opravdu tu rozhodující odpovědnost komise v celé záležitosti. Yes, sorry to, to, to intervene. I... Já myslím, že v Nedávno jsme měli setkání se všemi evropskými členy představenstva Světového fondu. A třeba v případě některých zemí, oni se domnívali, že v podstatě nejsou v situaci, kdyby už mohli předkládat závazky na konferenci v New Yorku. A možná tyto země, respektive většina zemí z členských států EU bude čekat na výsledek toho nezávislého panelu, který bude k dispozici později. Pokud v červnu nebo v červenci předložíme pozitivní výsledek, který vlastně doplňuje ten nezávislý panel, tak myslím, že ta, celá ta atmosféra, to klima se změní a to určitě usnadní situaci Eh, i pro ten nezávislý panel, který bude moci prostě rychleji dospět k výsledkům. Děkuji. Slovo má pan Emblat na závěr. Merci, madame la présidente. I'm trying to see from my notes, uh... Dívám se do poznámek, mám tady několik otázek od pana Mitchella, ale možná jsem zapomněl na tu, o které jste právě mluvil protože ty vaše otázky obecně byly spíše směřovány na komisi. Jeden z vašich komentářů byl, že nechcete slyšet o více provede. Pan Mitchell, já jsem měl na vás dvě otázky. Jedna, jedna otázka říkal, že jste byli vlastně deváti, mě by se jímalo z kolika, a potom druhá otázka se týkala vlastně toho zdržení ze strany komise. Takže Spojené království analyzovalo zhruba 30 mezinárodních organizací, a u některých už oznámilo, že vlastně omezí své financování nebo že tam ještě ponechají určitou zkušební lhutu. Je to veřejná zpráva, ale nebylo to tak, že by to bylo deset organizací a devět z nich by bylo v nějaké nejlepší kategorii. Takže myslím, že jsme opravdu zaznamenali velice dobrý výsledek, zejména pokud jde o tu hodnotu vynaložených eh, peněz nebo ten přínos těch vynaložených peněz, což je důležité pro mnohé dárce. A k té vaší druhé otázce Pokud se podaří naplnit ten ambiciozní harmonogram, který zmínil pan Riera, pak by to mělo být v pořádku, jestliže všichni ostatní dárci se také budou držet tohoto harmonogramu. A tady bych chtěl navázat na poslance, který říkal, že Evropský, Evropská komise je, řekněme, takovým vzorem. Neřekl bych, že jiní dárci se schovávají za komisi, ale velcí dárci, jako je třeba komise, mají prostě respekt eh, i mezi dalšími evropskými dárci a určitě si vyvodí pro sebe z toho závěry, z toho, co udělá Evropská komise. Já jsem kdysi byl i vyslán na generální ředitelství pro rozvoj, vlastně působil jsem tam a já doufám, že ty interní mechanismy se dostatečně zlepšily, eh, že Eh, takové, ty, takové to přenášení podpisů mezi jednotlivými generálními ředitelstvími a útvary, že to už eh, se vyřešilo, protože ten harmonogram tak jak jej nastínil pan Riera, může být trochu um, obtížně naplnitelný a potom by to mohlo mít vážné dopady. Pokud jde o komentáře uh, dalších poslanců, Takže beru na vědomí eh, i to, co tady říkal pan Kašman, to znamená, že je třeba vlastně zabraňovat eh, vlastně dopadům na sirotky, na, na u přenosu z matky na dítě. Samozřejmě pokud jde eh, o ta, ty výsledky, já samozřejmě nemohu radit komisi, ale zaznamenali jsme vlastně takovou reakci, která se příliš jasně nezvyšovala, což je jiný přístup, než my řešíme u svých příjemců. Jestliže eh, zjistíme nějaký problém, tak se snažíme eh, chránit, řekněme, tu zdravou část našich programů, i když, jak opakuji, máme tu politiku nulové tolerance vůči spronevěrám. Takže to je asi v reakci na ty otázky. Pak tady byla ještě zmíněna zpráva, eh, vlastně, která byla zpracována, eh, když přišla k moci nová vláda, která chce analyzovat všechny uzavřené smlouvy. Jiní dárci dospěli k jinému závěru, to je pak věc samozřejmě těchto dárců. A pak ještě jeden komentář je pravda, že Evropská komise zahájila institucionální hodnocení, které proběhlo v roce 2009, ještě před reformami, o kterých jsem tady dnes hovořil. My jsme eh, tu zprávu dostali poměrně pozdě, až v roce 2010 a přivítali jsme vlastně ty návazné kroky, protože jsme eh, vlastně provedli mnoho změn oproti tomu, co bylo uvedeno ve zprávě a jsme si jistí, že se nám podařilo řešit ty problémy, které tam byly změny. A tím bych se skončili. Ještě jednou děkuji paní předsedkyně a děkuji také výboru. Thank you for coming here and... Děkuji za to, že jste přišel mezi nás a že jste s námi, že jste nám umožnil vlastně Eh, sdílet své názory s námi, abych, abych nemuseli přerušit svoji důležitou práci. A nyní se dostáváme k bodu 15. Pan eh, Ponga přednesl stanovisko za výbor pro rybolov a bude mít slovo. Boj proti nelegálnímu rybolovu na sociální úrovni. Děkuji vám, paní předsedkyně. Uh, já vám v několika slovech předložím návrh stanoviska, které, který jsem zpracoval pro výbor eh, pro rybolov a jde o boj pro nelegálnímu rybolovu na složité úrovni. Já jsem se soustředil na ten eh, aspekt rozvoj, protože čtyři body by tady měly být podle mého názoru zdůrazněny. Já se o nich zmíním nejprve se mi zdá být důležité zmínit se o propojení mezi vytvořením dovoleného, řízeného a hlášeného rybolovu a nárůst e, ekonomického e, zemědělství. A důsledek neřízeného a nehlášeného rybolovu jsou hrozivé na celosvětové úrovni z hlediska životního prostředí také a především v rozvojových zemích. nedovolený, neřízený, nehlášený rybolov e, poškozuje trvale udržitelný ekonomický rozvoj a pochybňuje eh, populace ryb, které by mohly být eh, vyloveny. Boj proti nedovolenému rybolovu by měl zajímat všechny a vyžaduje globální řešení. A eh, takové řešení, které by bylo aplikováno všemi členskými státy. Technické a finanční možnosti členských států by měly být zohledněny v těch akcích, které podnikneme. Já se domnívám, že nemůžeme vnucovat stejné a stejná omezení na rozvojové a rozvinuté země, jak již bylo zdůrazněno několikrát v našem výboru některé mm, e, ostrovní státy, a tady myslím na Sao Tome především, mají velice omezené možnosti, takže jim musíme pomoci, když bojují proti nedovolenému rybolovu. Proto jsem zdůraznil posílení finanční obálky ve prospěch rybolovu, když Evropská unie uzavírá dohody v této oblasti s rozvojovými zeměmi. Za třetí jsem chtěl zdůraznit nutnost koherentní eh, komunitární politiky. Naš, náš výbor to neustále připomíná. A e, to by se mělo stát realitou. Za čtvrté bych chtěl zdůraznit e, e, na začlenění občanské společnosti a podniků a všech států, které přijímají pomoc, aby bojovali proti nedovolenému rybolovu. Holistický přístup je zcela nutný pro, při boji proti nedovolenému rybolovu a e, připomínám, že 19. dubna ve 12 hodin bych, byste měli předložit e, poslední e, pozměňovací návrhy. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Ponga. Slovo má komise aby přednesla své připomínky ke zprávě pane, pana Pongy. Je tady paní Desire Helsen a Anna Marie Kanaman, které zastupují tedy eh, Evropskou komisi. Eh, komise by chtěla pohovořit? Ano? Um, I, I don't think at the moment we can give comment um, to the um... Já si myslím, že momentálně nemůžeme předložit žádné připomínky ke zprávě, která nám byla předložena zpravodajem. Chtěli bychom říci, že tento pracovní dokument má plnou podporu komise. Musíme postupovat globálně proti ilegálnímu rybolovu. To nemůže dělat Evropská unie samostatně. Musíme spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami na celém světě, abychom mohli bojovat proti ilegálnímu rybolovu. Nelegální rybolov zasahuje prakticky až do oblasti organizovaného zločinu, počínaje rybolovem a dále prodejem ryb. Tam jsou samozřejmě dotčena veškerá eh, kriminální jednání. Já si myslím, že se k tomu vyjádříme až později. Děkuji to, co nám tady říkáte, je velice zajímavé a eh, vlastně tady všichni společně budeme bojovat proti eh, praní špinavých peněz a proti existenci daňových rájů. Je to neustálý boj, nepřetržitý boj a týká se také rybolovu. A děkuji, pane Pongo, za vaši zprávu. A nyní se dostáváme k bodu 8 na pořadu jednání nařízení 1905 eh, lomeno 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, získané poznatky a výhledy, výhledy do budoucna. Náš eh, výbor se rozhodl pro proaktivní přístup při revizi finančních prostředků, pokud jde o zahraniční politiku, na základě zprávy pana Mečela, našeho kolegy a jsme už ve stádiu eh, jednat eh, o, celou, o celé situaci eh, a o nástroji, který má nás, být následný. Také pokud jde o financování, bude to mít dopad na to financování, kterou, které bude potřebovat rozvojová politika po roce 2013. Zpráva pana Mitchella je tedy velice důležitá v rámci širší debaty o více letém finančním rámci a o příspěvku našeho výboru. A příspěvek tedy eh, by takto měl podpořit, příspěvek naší komise by měl podpořit celou debatu. Pane Micheli, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně diskuzi, kterou jsme vedli před chvilkou o budoucím financování výboru SUR, měla zřetelný dopad a ukázala nám, že se musíme i nadále zasazovat o to, abychom měli dostatek finančních prostředků pro rozvojovou politiku v budoucím víceletém finančním rámci, protože tedy eh, tyto výdaje budou eh, velké, nebudou nižší, mnozí o tom vedou spory, ale my se musíme postarat o to, aby peníze, které máme k dispozici, byly efektivně a orientovaně na cíl vydávány, abychom skutečně mohli dosáhnout našich cílů. To znamená tedy novou architekturu pro finanční nástroje, které budou základem nové legislativy. Zprávy, které k tomu byly předloženy, se vzájemně doplňují. Já se po své zprávě pokouším zabývat se tím hlavním požadavkem na tento finanční nástroj, který má v podstatě mít podpůrnou funkci, abychom dosáhli všeho toho, co chceme. Bude to v budoucnu taková určitá červená linie pro negativní chování. Co bychom tedy měli udělat? Já bych rád schrnul to, co jsem zde navrhl, jakožto následný finanční nástroj pro DCI. Potřebujeme tedy finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, pokud jde především o specifické nástroje a tady Tady se opíráme o článek 108 Lisabonské smlouvy, eh, který se zabývá bojem proti chudobě. Musíme se také soustředit na ty nejslabší země a nejslabší vrstvy obyvatelstva. Musíme financovat opatření, která skutečně splňují kritéria pro rozvojovou spolupráci, tak jak to bylo definováno ze strany OECD. Musíme postupovat velice přísně, tak jak se to dosud také činilo. Já teď tedy nespochybňuju rozvojovou spolupráci, podporu trhu a vstup přístupu na trh pro tyto země, které jsou znevýhodněné. My musíme také v rozvojové politice dávat pozor na to, aby se skutečně jednalo o podporu rozvoje a musíme stanovit jednoznačná kritéria. Tento nástroj musí doplňovat seznam OECD a zohlednit tento seznam, který máme k dispozici s ohledem na rozvojové země. Rozvojové země samotné nemohou určovat, co bude k dispozici a pro koho budou k dispozici ony, ale musíme se podívat na to, abychom skutečně i u těch zemí, které se rozvíjejí, postupovali kupředu Jednoznačně musíme jednat podle mezinárodní definice definice DCI. Jedná se zde o 20 prostředků, které musí být rozdány podle geografických programů. To znamená sektor potravinové samostatnosti. Veškeří členové nesmí eh, přijít zkrátka, tak jako tomu v minulosti někdy bylo. Máme proto dva důvody. Jednak se tedy jedná o specifickou přidanou hodnotu a komise musí sehrát svoji koordinační úlohu, což eh, znamená, že i rozpočet Evropské unie by měl přispět k tomu, abychom dosáhli našeho cíle 0,7, jak už bylo zmíněno. A nejnovější čísla, které předložila komise, nám ukazují, že tady dochází k zestupu, nebo je potřeba navýšit o 10 miliard do roku 2015. Moje zpráva je relativně dlouhá. Já předložím některé pozměňovací návrhy, kde se jedná o efektivitu a podporu efektivity, soustředění se na zranitelné skupiny, oddělení regionálních a lokálních eh, úřadů a použití budoucích nástrojů zdrojů. Pokud jde o komisi, chci ji vyzvat, aby se zabývala některými eh, skutečnými tématy, eh, jakožto účast na eh, veřejných projektech, zapojení lidí v regionech a v jednotlivých komunách. Pokud jde o tyto postupy, tak musím říci, že jsme udělali zkušenost v našem výboru a že víme, jak je důležitá kontrola. A to byl velice důležitý proces, jak pro parlament, tak také pro komisi. A to nám ukázalo, že jsou zde opravdu velice silné body, ale i také určité slabiny, kterých bychom se měli v budoucnu vyhnout. Viděli jsme tady především to, že zde existuje riziko, že boj proti chudobě a cíle milénia musí být jasně stanoveny a to může může být také provedeno za pomoci ostatních vnějších politických akcí a geografických oblastech. Nemůžeme tyto záležitosti od sebe oddělovat. od plnění Lisabonské smlouvy, kde je jasně řečeno, že jsme na jedné úrovni s komisí, což tedy znamená, že musíme i nadále spolupracovat a je důležité, abychom i pokud jde o budoucí nástroje, měli tyto nástroje k dispozici a děkuji vám za posouzení mého návrhu. Mnohokrát děkuji a slovo má komise. Hovoří paní Garson. Znovu děkuji. Mitchell eh, um, Vítáme tady zprávu pana Mitchella. Sdílíme celou řadu připomínek, které zde byly zmíněny. Konkrétně bych chtěla zdůraznit odkaz, který se týká klíčových ukazatelů a parametrů. Jedná se zde o to 0,7 Dospěli jsme ke stejnému závěru, pokud jde o nastavení benchmarku a nebo nějaké příbuzné hodnoty, která se týká financování a rozvojové spolupráce ve formě DCI. Rovněž bych ráda připomněla, že bereme na vědomí údaje týkající se rozvoje těchto nástrojů. Uvažujeme v podobných intencích. Pokud jde o zmíněnou diferenciaci aktivit, na základě rozvojových cílů, respektive na základě různých typů cílů, jako je například respektování zájmu EU. V této chvíli máme hodně práce s vypracováním nejlepších možností, nejlepších alternativ a určitě to poselství, které zde přednesl pan zpravodaj, jasně a jednoznačně ukázalo, že zohledňujeme také názor, který se týká toho, že se musíme soustředit na dosažení cílů. Toto je jasný směr, kterým se chceme ubírat. Rovněž vítáme podporu zpravodaje, pokud jde o rozlišování mezi zeměmi příjemců a mezi zeměmi dárců a modulací pomoci. Pokud jde o to, že se soustředíme na ty nejchudší země, Se zeměmi, které se rychle rozvíjejí, pokračujeme v jiných typech spolupráce. Rovněž jsme si poznamenali připomínky, které zazněly v, k tematickým programům a chtěli bychom vás informovat o tom, že v této fázi reflexí a uvažování se snažíme zabývat se tím, jak bychom je měli definovat eh, z pohledu globálních vizí a zprávy veřejných statků, které jsou důležité v podpoře rozvíjejících se zemí a které by bylo třeba prostřednictvím těchto program, tematických programů řešit za spolupráci těchto zemí. Souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že bychom se měli lépe dohodnout mezi členskými státy a komisí. To je pro nás také velice důležité téma. A samozřejmě i my se snažíme posílit dialog mezi komisí a občanskou společností. A to také cestou strukturovaného dialogu, který probíhá už rok. Jedná se o dialog s občanskou společností. Samozřejmě, že ta doporučení budeme důkladně analyzovat, abychom z toho získali to nejlepší. Vítáme také to, že jsme se dohodli, že potřebujeme větší flexibilitu při programování našich podpůrných snah. Také my se zamýšlíme nad tím, že bychom měli použít osvědčené praxe rozvojového fondu při sestavování programu, pokud jde také o obnosy, které máme k dispozici pro nepředvídané události. A pak ještě následující věc. A možná hodnocení, které bude koncipováno poněkud jinak. Návrh rozhodnutí zmiňuje tematické programy pro otázky migrace a azylu. Bereme to samozřejmě na vědomí, ale musíme připomenout, že až do posud velká většina nebo velká část finančních prostředků byla použita pro tematické programy investicí do lidí, jak už jsem řekla. Všeobecná úvaha se ubírá tímto směrem tak, jak to vypadá v současné době, tak by tematické programy měly doplnit to, co probíhá na národní úrovni. To je taková základní úroveň, zásadní úroveň pro naši spolupráci a jistým způsobem nesouhlasíme zcela s tím, co se tady doporučuje, pokud jde o investice do lidí. Pokud by to mělo znamenat, že doporučení práce na rozvojových cílech milénia by měly probíhat na úrovni jednotlivých eh, členských zemí. To by znamenalo, že ve velké míře by aktivity v rámci eh, rozvojových cílů milénia spadaly do národních programů nebo do programů pro jednotlivé země. Chtěli bychom zabezpečit součinnost s jednotlivými zeměmi a provést opatření tak, abychom dosáhli rozvojových cílů milénia. Tím bych chtěla skončit a děkuji za tuto zprávu. Děkuji. Pane Micheli, chtěl byste odpovědět? Briefly, um, I want to thank the Commission for that Chci tedy stručně poděkovat komisi za tuto informace. Určitě eh, na některých detailech ještě budeme muset doladit tu budoucí spolupráci. Byl bych rád, aby komise hovořila nejenom o mikrořízení tohoto nástroje, ale aby se eh, podívala třeba i na otázky eh, vlastně podnikatelského ducha, prostě na ten širší aspekt. Hovořili jsme také o základním vzdělávání, možná v jeho rámci bychom si mohli uvědomit, že lidé prostě Eh, budou mít větší perspektivu, když jim dáme určitou možnost vzdělávání a podpoříme toho podnikatelského ducha. Eh, v podstatě v minulosti eh, se stávalo, že lidé vlastně čekali dlouho třeba na fixní telefonní linku, to známe z minulosti i z našich zemí, i když dnes naše děti by se tomu i smály a eh, já zaznamenávám, že třeba i v Africe někdy se s tím lidé střetávají s takovým problémem. Kolega Deva tady hovořil o eh, počítačích, mm, že je třeba, aby lidé taky uměli používat ty počítače. Takže měli bychom eh, myslet nad rámec té úzké otázky zdravotnictví a vzdělávání. Měli bychom lidi vzdělávat v tom, jak se vlastně produkuje bohatství a dost vlastně, jak k něm dostat ty dostatečné prostředky. A myslím, že tady eh, opravdu je taková ta myšlenka, že když lidé vlastně budou mít nějaký ten eh, majetek, který budou, který budou vlastnit, tak to bude pro ně větší možnost, jak rozvíjet eh, tu svou budoucnost. Také v oblasti vědy tady jsou velké možnosti. Vím, že tady jsou třeba projekty pro Eh, Jižní Afriku, ale obecně pro všechny africké země. Eh, také tady jsou eh, projekty ze strany Austrálie. To by určitě Africe také hodně pomohlo, takže i na tyto projekty bychom měli myslet. Samozřejmě nemůžeme někomu, kdo už u koho hoří, říkat, že je třeba budovat eh, nějakou hasičskou stanici, musí se eh, has, neprve hasit požár a my bychom tedy měli předjímat a vlastně stavět ty hasičské stanice dříve, než vypukne požár. To jsou tedy mm, takové myšlenky, které by možná přispěly k lepší zprávě finančních prostředků. Mnohokrát děkuji, pane Micheli. A znovu připomínám, že lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 16 hodin 13. dubna. A teď se dostáváme k devátému bodu na pořadu jednání vnější politiky EU ve prospěch demokratizace. Pan Svensson je autorem stanoviska pro výbor pro zahraniční věci o vnějších politikách EU ve, ve prospěch demokratizace. Pane Svensone, Máte slovo. Paní předsedkyně, Před šesti lety ministrině zahraničí Condoleezza Rice měla zajímavý projekt v Káhyře. Budu citovat. Stabilitu jsme provozovali na úkor demokracie na Blízkém východě a teď tady stojíme s prázdnýma rukama. Určitě je to tak, že jsme my na západě se spokojili se stabilitou. Vy nevyvíjeli jsme téměř žádný tlak na autoritativní vůdce v příslušných zemích, aby se zasazovali za mír, demokracii a svobodu lidských práv. Před dvěma lety se šéfové vlád a států G8 sešli s Muadarem Kadáfím a tehdy téměř nikdo z nás nemohl tušit, že mládež v Tunisku, v Libyi, Jemenu, Bahrajnu, Bahrajnu je ochotná vsadit svůj život na to, aby se zbavila diktátorů. Nevěděli jsme a nevíme, kam se bude ubírat vývoj v arabském světě, ale musíme vědět, že budoucnost vyžaduje, abychom eh, nestavěli stabilitu před demokracií, ale dlouhodobá stabilita je jenom to, co může zajistit eh, první místo pro demokracii. Demokratický vývoj je určitě velice aktuální, neboť všude na celém světě dneska vidíme, že všichni Všichni čekají na určité možnosti, které se jim otvírají, ale také vidíme zodpovědnost. Je důležité myslet na to, že demokracie neznamená jenom svobodné volby. Víme, že potřebujeme demokratickou kulturu a pocit sounáležitosti, aby se demokracie mohla pevně zakořenit. Víme, že svoboda projevu a tisku patří k občanské společnosti, která se může rozvíjet bez státního vměšování vyšetřování, což je v podstatě základní kámen pro vybudování demokracie. Z části si děláme také starosti z toho, že zásah Evropské unie se příliš politizuje v tom smyslu, že se vměšujeme do rozvoje příslušných příjemců příjem, příjemových zemí. To je tedy ale obava, kterou nezdílím. My jsme se dostali do rozhodující fáze demokratického vývoje a je čím dál tím jasnější, že Evropská unie tady musí postupovat eh, tak, že bude podporovat demokratické hnutí a politické strany, bude se zasazovat za demokratický vývoj ve světě. To není jenom humanitární úkol, ale je to také naše povinnost podle smlouvy o EU. Nikdy se nemůže jednat o kulturu imperialismu, protože afgánský lid například má problém s Talibanem. Čína, tam jsou také určité diktátorské záležitosti a někteří diktátoři byli vlastně oslavováni jakožto hrdinové. Sám Hussein, ten byl byl pro podstatě označen za mor před svým národem. To znamená, že demokracie není jenom vynález západu. Je třeba um, vidět v demokracii hodnotu, která je Eh, přístupná pro každého člověka a důležitá pro jeho budoucnost. A podle těchto hodnot eh, se musíme snažit o rozvoj kontinentu. Když hovoříme o demokracii, tak se tady především jedná o hodnotu, která představuje eh, důstojnost člověka. Musíme být ovšem také trpěliví. Nesmíme nikdy akceptovat, že bychom zůstali na půl cesty. Demokracie a lidská práva, ty od sebe nelze oddělovat. Samozřejmě, že tady existuje ještě celá řada dalších aspektů v rozvoji demokracie. Dále je zde také pomoc. O tom se teď nebudu zmiňovat, protože nemám tolik času k dispozici, ale rád bych se dozvěděl něco o vašem stanovisku a doufám, že budu mít celou řadu pozměňovacích návrhů. Chce někdo vystoupit? Pan Vysas. Donc, monsieur Fissas s'il vous plaît. Takže pan Fisas. Muchas gracias, señora Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych jenom informovat tento výbor o posledních volbách. Aha, takže ne? Ještě ne. Dobře. Nyní hovoříme o vnějších politikách EU ve prospěch demokratizace. Takže paní Záborská. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja by som rada pogratulovala. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat kolegovi Svensonovi k tomuto stanovisku. Myslím si, že načasování tohoto stanoviska je velice dobré. Kdybychom o těchto záležitostech přemýšleli před čtyřmi až pěti měsíci, tak by náš přístup byl možná úplně jiný a možná i text by vypadal jinak. Je dobře, že to činíme nyní, protože si uvědomujeme realitu v celém kontextu. Pan Svensson zde zmiňuje různé různá společenská hnutí, nezávislá média a politické strany. Myslím si, že v tomto stanovisku bychom měli připomenout ještě jednu skupinu a to jsou ženy. Myslím si, že bychom měli zdůraznit především úlohu žen jakožto nositelek péče o společnost a požádat komisi, aby iniciovala dialog s demokratickými iniciativami, které vedou ženy a vyzvat je k podpoře jako k jedné ze svých strategických priorit. Myslím si, že málo kdo z nás, kteří zde sedíme, ví eh, dostatek o angažovanosti žen v těchto zemích, které jsou nedemokratické. Málo kdo o tom ví tolik jako paní de Kaiser, která spolupracuje s těmito zeměmi již dlouhou dobu. Účastnila jsem se celé řady konferencí, kde se hovořilo o tom, proč jsou ženy obvykle v první linii eh, v rámci demokratizačních procesů. Odpověď ze strany žen, které žijí v této oblasti, byla následující. Oni vidí vlastně ten problém i ze svého úhlu pohledu, z pohledu své rodiny, svých manželů, kteří bojují nebo se angažují a také z pohledu svých dětí. A proto jsou zde určité zábrany, které mají třeba někteří další lidé při angažovanosti se v demokratických procesech. Tyto ženy buď to nemají, anebo jsou tyto zábrany mnohem menší. Chtěla bych požádat eh, o to, abych mohla v rámci časového limitu podat pozměňovací návrh, který teda zmíní z ženy i v našem stanovisku, za, ve stanovisku za náš rozvojový výbor. Děkuji. Máte slovo, paní Kajzrová. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem v takové zvláštní situaci, protože nejsem socialistický stínový zpravodaj k této zprávě a jsem vlastně navrhovatel za zahraniční věci a e, lidská práva, protože Eh, bude tady stanovisko k mé vlastní zprávě, tak potom vám řeknu, co, se, co si myslím o tom, co jste právě řekli. Chci říci, že sdílím téměř vše, co nám tady sdělil pan Svensson a eh, zpráva, kterou jsem vypracovala, mluví především o tom, jak je nutné změnit paradigma. Určitě eh, jsme se spletli, když jsme stanovili stabilitu jako první cíl, přitom je to vlastně demokracie, kterou jsme tam měli eh, vytknout. A sdílím taky vaši myšlenku, kterou zmiňujete ve zprávě, že v té demokratizaci je celá jedna politická dimenze, pravé hodnoty, to jsou eh, politická pluralita. Eh, a řekla jsem to již částečně a uvidíme, jestli tady není příliš velké překrývání, ale jsem zcela pro tato stanoviska. To tež platí pro eh, nutnou svobodu protisk a média a také to, co říkáte paní Zaborská o úloze žen při demokratizaci, ale Eh, málo jsem zasahovala do té zprávy, ale eh, tam jsem udělala jeden rozdíl, že Evropská unie velice dlouho aspekt demokracie eh, v zemích, kde měla své podepsány dohody, na to všechno pohlížela jenom z hlediska rozvoje. Budeme tam stavět silnice a infrastrukturu a vodu a tak dále, ale to nestačí. Musíme nyní uh, k tomu dodat ještě daleko političtější rozměr. A já jsem eh, tady eh, nepřevzal ten, eh, nepřevzal ten rozměr rozvoj. Já mám pocit, že někde zapomínáme na tu nutnou dimenzi která způsobuje, že, a dokazují to eh, revoluce v arabských zemích, že ten ekonomický aspekt je velice důležitý a musíme tedy správně vyvážit to, co si představujeme jako nový, daleko političtější přístup ve prospěch demokracie, včetně politické demokracie a zachování a podporování všech socioekonomických aspektů. A pakliže máte nějaké pozměňovací návrhy eh, k, k této zprávě, tak to je právě ten rozměr rozvojový, abychom už nehovořili jenom o politice, ale také abychom se zmínili o tom rozvojovém aspektu. A eh, znovu připomínám, zítra v poledne je lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za vaše úsilí a jsem plně na stejné, eh, vysílám na úplně stejné Eh, vlně, jako vy. Pan Mitchell má slovo. Bohužel není zapnutý mikrofon. <clears throat> Vítám tuto zprávu. Myslím, že je opravdu eh, správně načasovný, jak říkala paní Záborská, a chtěl bych poukázat na bod 7, eh, který bychom asi měli zdůraznit. Myslím, že je skutečně třeba abychom eh, přeskoumali naše vztahy s touto částí světa. Když se podíváte do severní Afriky, to nebyl nějaký politický vliv politiků nebo vliv vzdělovacích prostředků, který by eh, v podstatě vedl lidi k tomu povstání. Byl to spíše přístup k internetu a podobně, který vlastně vedl lidi k tomu povstání. A když eh, lidé příležitost mají, tak povstanou. A my jsme ještě donedávna s některými těmi despoty jednali a jednáme i s jinými despoty. A myslím, že je na čase, když vidíme, co se děje v severní Africe, abychom eh, dali najevo solidaritu nejenom s lidmi, kteří povstali, ale abychom dali najevo solidaritu i tím, že se zamyslíme, jak eh, ty eh, naše současné vztahy s jinými despoty vypadají. Takže ta otázka demokratizace a naše úloha v ní je opravdu dobře načasovaná a děkuji panu Svensonovi za toto stanovisko. Monsieur Guerrero Salam. Pan Guerrero má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jedná se o jedinečnou situaci v tom smyslu, že tady máme vlastně dva zpravodaje, vlastně zpravodajku a předkladatele stanoviska a samozřejmě Máme tady možnost vyjádřit eh, svůj názor tak, aby oba eh, si ho vyslechli. Já bych chtěl poukázat na to, že právě v tomto okamžiku eh, je to velice důležitý moment z hlediska demokratizace. Všichni známe tu teorii o třetí vlně demokratizace, která vlastně probíhala poprvé v meziválečném období a tou třetí vlnou eh, vlastně by měla být demokratizace v Jižní Evropě, v Jižní Americe a ve, v zemích východu. A teď se blížíme k té čtvrté, čtvrté vlně demokratizace, která probíhá v zemích, eh, které nemají dřívější zkušenosti s demokracií. A jsou to tedy země, kterým musíme pomoci. Je třeba, aby ten jejich přechod k demokracii se konsolidoval a my musíme podpořit také e, vytváření institucí a řádnou správu věcí veřejných, protože v těchto zemích skutečně ta tradice není, nemají zkušenost ten s předchozí demokracií. V tomto smyslu tady jsou dva e, aspekty, na které bych chtěl e, poukázat. Veronique de Kaiser už se zmínila o tom, že prioritou je právě konsolidace demokracie a to by měla být priorita zahraniční politice EU. V její zprávě, jak řekla, toto zaujímá zásadní e, místo. A druhý aspekt, který ona tady nezmínila, je ten, že z hlediska rozvoje se musíme právě dívat i na ty postupy konsolidace demokracie. V tomto smyslu bych chtěl říci, že ty národní strategie snižování chudoby jsou zásadní pro vytváření prostoru, v němž demokracie se může rozvíjet. To znamená boj proti chudobě, boj za lepší vzdělání, za lepší zdravotnictví. To je všechno zároveň i boj za konsolidaci demokracie. A e, my všichni, kteří se tím zabýváme, víme, že stejně tak i řádná zpráva věcí veřejných musí být e, napojena na národní strategie snižování chudoby. Dále chci podpořit vlastně e, ty, ty rozpočtové prostředky. Proč? Protože to dává i určitou úlohu občanské společnosti, sociálním partnerům, parlamentům, vládám těch příslušných zemí. To jsou totiž instituce, eh, o něž se musí opírat demokracie, aby byla skutečně silná. A pak je tady ještě třetí aspekt, o kterém bych chtěl také na závěr hovořit. A sice, že Máme teď tedy EEAS, eh, e eh, která se hodlá zabývat i lidskými právy a demokracií. A ve stejném rozsahu bychom také měli žádat o to, aby jednotlivá vnější zastoupení Unie eh, také měla svého úředníka nebo někoho, kdo v těch příslušných zemích se bude zajímat o obhajobu lidských práv a demokracie. Já předložím několik pozměňovacích návrhů, pane Svensone, v tomto smyslu. Nicméně samozřejmě to vaše stanovisko určitě se zaslouží podporu a také si zaslouží být ještě třeba obohaceno o nějaké další myšlenky. Děkuji. Merci. Děkuji. Teď mám chuť si dát slovo sama sobě. Pokud jde abych odpověděla panu Svensonovi, panu Gererovi a ostatním členům tohoto výboru. Dnes je tady hodně lidí, které utekly eh, ze zemí, kde probíhá revoluce. Tunisané, ti, kdo odešli z Líbie a kteří se nacházejí v velice svízelné situaci. Jsou v Lampeduze a bojují za to, aby mohli vstoupit do Evropy. A Členské státy odmítají aplikovat směrnici o masivním eh, přístupu přistěhovalců, vážení kolegové, je velice důležité až urgentní, abychom v každé zemi eh, přispěli k budování eh, demokracie na základě kvóty přistěhovalců, které můžeme vychovat k demokracii, můžeme s nimi eh, podepsat takovou tu dohodu, abychom konsolidovali eh, demokracii. Může to udělat Švédsko, Norsko, Španělsko a myslím si, že teď nastal okamžik, abychom jednali. Žádá komise o slovo k, této zprávě. Je tu někdo z oddělení pro vnější eh, akce? takže slovo má pan Svensson. Tak för eh, alla Děkuji. Děkuji za všechna tato chytrá slova, která tady zazněla. Samozřejmě, to všechno zohledním a také uznávám, že jsem překvapen, že neslyším více příspěvků na téma demokracie. Samozřejmě, že bychom do toho mohli napsat mnohem více, než se mi podařilo v tomto stručném návrhu. Pro mě je také důležité podpořit a zdůraznit úlohu žen v demokratizaci. Zcela souhlasím s těmi socioekonomickými aspekty a věřím, že Evropa se musí otevřít těm, kteří jsou nyní na ostrově Lampedusa. Já velice letuji z demokratického evropského hlediska, že se tady v Evropském parlamentu o tom velice často hovoří, že se člověk musí v podstatě obětovat a když tedy někdo uprchne, tak chce přece zachránit svůj život. A já si myslím, jestliže někdo musí uprchnout ze své země, tak je naším prvním demokratickým eh, příkazem postarat se o tyto lidi. Děkuji a připomínám, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je zítra v poledne a navrhuji panu Svensonovi, eh, že bychom měli ve Švédsku a Norsku společně získat kvóty pro uprchlíky. Teď máme bod 10. Cesta delegace pro sledování voleb Nigeru a tady máme výměnu názoru s hlavním pozorovatelem panem Santiagem Fisasem Aixela. On to byl hlavním pozorovatelem prezidentských voleb v Nigeru. Má slovo okamžitě. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Myslím, že je třeba uvědomit si geopolitický kontext této pozorovatelské mise. Jak všichni víte, Niger je poměrně velká země, dvakrát větší než Francie, má zhruba 15 milionů obyvatel 98% z nich jsou muslimové, umírnění muslimové, jsou to zástupci různých afrických kmenů a etnik, na, to je na jihu země a na severu země to jsou především Tuaregové a e, některé arabské kmeny. Tato země je mírumilovná, má velkou lásku k demokracii, ale v severní části země, v oblasti Agadezu, e, to je oblast, která úplně není pod kontrolou nigerské vlády, protože tam je vlastně saharská větev Al-Kaidi, která kontroluje eh, tuto část země. V tomto kontextu tedy se rozhodlo, že tam bude vyslaná mise pro sledování voleb, prezidentských dvoukolových voleb a také voleb do parlamentu, které jsou jednokolové. jednokolové. Eh, objevily se určité pochybnosti o této misi vzhledem k tomu, že síly Al-Kimi, to je ta saharská větev Al-Kaidy, unesla dva francouze a nakonec je bohužel zavraždila. Paní Eštonová nicméně rozhodla, že je třeba tam vyslat tuto pozorovatelskou misi, jednak aby se tedy podpořila země, která čelí terorismu a, a také jednak proto, že to je země, která přechází od diktatury eh, k demokracii a to příkladným způsobem. Niger je demokratická země, má eh, demokraticky voletného prezidenta, je to prezident Tanža a ústava umožňuje pouze vlastně dva mandáty, pět plus pět let. Prezident eh, Tanža vlastně chtěl zůstat u moci, pokusil se o převrat, který, podpořili, eh, který byl tedy odmítnut všemi politickými stranami, kromě té jeho a také ústavní soud Nigeru eh, se proti tomu postavil v čele tedy s předsedkyní tohoto ústavního soudu. Takže proběhl tento, eh, následně proběhl vojenský převrat, který měl znovu nastolit demokracii. Nejprve se tedy schválila nová ústava, proběhly eh, komunální volby, eh, proběhly, hm, proběhlo první kolo prezidentských voleb spolu s volbami do parlamentu a posléze druhé kolo prezidentských voleb. Mohu říci, že tyto volby Eh, doprovázela přísná bezpečnostní opatření a ty volby byly velice transparentní. Objevily se drobné problémy, možná eh, úmyslné, nicméně skutečně tam byla cítit vůle k provedení demokratických voleb, bylo to zcela transparentní a to se týkalo jak voleb do parlamentu, tak eh, těch voleb prezidentských. Mise Evropské unie byla trošku eh, méně početná. Kromě toho hlavního týmu dlouhodobých pozorovatelů od 5. ledna až do 8. dubna eh, tam už nebyl, nebyli moc žádní krátkodobí pozorovatelé, a to z bezpečnostních důvodů. Také Evropský parlament tam nevyslal misi kvůli bezpečnostním důvodům, ale no, naši pozorovatelé byli rozmístěni ve všech regionech, kromě Agadezu a tyto volby proběhly zcela transparentně. Konečný výsledek byl takový, že nový prezident Isufu Mahamadu získal 58%, jeho protivník Sejny Umaru to byl, řekněme, kandidát strany, eh, která podporovala toho předchozího prezidenta, který provedl civilní převrat. Uh, je tedy třeba skutečně zdůraznit tu demokratickou vůli této země. Je třeba, aby tato země co nejrychleji dostávala zase rozvojovou pomoc. To považuji za velice důležité. Je to třeba, aby tato země mohla úspěšně bojovat proti Alkými na severu země. Je třeba i tuto část země rozvíjet. Je třeba, aby tyto kmeny nepocitovaly potřebu spojovat se s alkymy, aby eh, mohly přežít a proto ta eh, rozvojová činnost eh, je podle mého názoru zcela zásadní. Hodně se stále hovoří o Tunisku, Libyi, Egyptu, to se objevuje ve všech novinách, protože tam jsou mrtví. Ale když proběhnou příkladné volby, tak jako v Nigeru, tak se to eh, ve sdělovacích prostředcích vůbec neobjeví. A přitom tyto volby byly skutečně příkladné. Jsou tady určité obavy ze strany nigerských úřadů ohledně toho, jak dopadne situace v Libii protože samozřejmě všichni jsme pro svržení plukovníka Kadáfího, pro povstalce, kteří bojují za demokracii, ale e, jsou tady obavy z destabilizace této země. Představme si, že eh, Kadáfí Eh, má tedy tu armádu složenou ze zástupců různých kmenů, má také mnoho žoldáků a to jsou právě tuaregové z různých částí severní Afriky. A tady jsou eh, obavy, že tito ozbrojení tuaregové, kteří najednou budou bez práce, se vrátí do Nigeru a tu zónu destabilizují. Eh, také je tady obava z takzvaného mm, jaksi bezstátí a musíme si všichni uvědomit, že je třeba dbát na to, aby po pádu Kadáfího nedošlo k destabilizaci v jiných zemích, protože to by opravdu mohlo mít závažné dopady pro eh, ty země oblasti Sahelu. Takže to je tedy zhruba obsah té mé zprávy. Paní předsedkyně, samozřejmě jsem k dispozici pro případné otázky. Paní předsedkyně se bohužel vypla. Tako, Madame de Kaiser. Paní de Kaiser. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poblahopřát svému kolegovi Santiagovi Fizasovi a říci, že cítím úlevu, když zjišťuji, že tato mise, když jsme si kladli otázku, jestli máme vyslat misi nebo ne, a jednali jsme o tom, že vlastně tato mise tedy dobře dopadla. Mám otázku. Nevím, jestli budete chtít na tu otázku odpovědět. Mluvili jsme o předchozí zprávě, předchozí zprávě o vztazích mezi politikou, demokracií, rozvojem a tady máme krásný příklad. Ostatně vy to říkáte, pozor, když nebudeme rozvíjet tuto část země, tak dojde k destabilizaci. Takže vidíme, jak je to propojeno. Ta politická stránka a socioekonomická. Pakliže tady jednáme mezi sebou a diskutujeme o kritériích, přijetí takovéto pozorovací mise. Nemáme neomezený rozpočet, musíme si vybrat. A před několika týdny, před několika měsíci jsme začali jednat o Nigeru a viděl jsem, viděla jsem, Eh, hovořil, že říkal se tam je přítomnost al kaidy a proč bychom tam měli jezdit. Jak vidíte teď ta kritéria, podle nichž se rozhodujeme, že vyšleme misi nebo nevyšleme? Na začátku jste to zanalizoval takto. Pro mě je to překvapení. Milé překvapení. Nemáme jenom špatné překvapení. Eh. Ano, to je určitě oprávněná připomínka mě zavolali z komise, aby se zeptali, zda jsem ochoten předsedat této misi. A pak mi zavolali a řekli mi, že vlastně ta mise se zruší kvůli bezpečnostním důvodům a nakonec se rozhodli, že se ta mise uskuteční. A já myslím, že to bylo eh, moudré. Já myslím, že ty pozorovatelské mise mají dvojí hodnotu. Samozřejmě jednak je to to samotné pozorování voleb, které je důležité, a samozřejmě to probíhá třeba v obtížnějších a nedokonalých podmínkách, ale i tak eh, dospěla k dostatečným výsledkům a potvrdilo to tedy tu transparentnost. Ale má to také politický obsah. Je to výrazný signál podpory zemi, která prostě trpí eh, teroristickými hrozbami Eh, ale je to vlastně země, která přitom radikálně stojí proti terorismu. To oni dali zcela jasně najevo. A také pokud jde o ten přechod eh, k demokracii, to je opravdu příkladný přechod k demokracii. Mohu říci, že z těch mých kontaktů nejen s úřady, ale i s místními lidmi eh, opravdu vyplynul velký vděk vůči EU. Bylo to až dojemné. A já si vzpomínám, možná jsem měl dokonce to štěstí, že jsem mohl v místní televizi eh, učinit určité prohlášení o podpoře a vysílali to poměrně v takové špičce, kdy to hodně lidí eh, poslouchalo. A já, když pak jsem obcházel různé ty volební místnosti, tak za mnou chodili lidi a děkovali mi za tuto podporu. A myslím, že to byl opravdu významný signál Evropské unie, že podporuje tuto zemi, která čelí určitým problémům. Nezapomínejme, že tato země přichází o mnoho investic. Vím, že řada podniků v tomto okamžiku nechtějí investovat v Nigeru, protože mají strach a protože nemohou chránit své pracovníky a mnoho nevládních organizací se vrací domů ze stejného důvodu. A co tedy uděláme s touto zemí? Myslím, že opravdu je třeba podpořit rozvoj právě v této oblasti. Mně bylo řečeno, že je třeba rozdíl mezi eh, tou Al-Kaidou v Sahelu a Al-Kaidou v Pákistánu, Afganistánu nebo Somálsku. Ta, řekněme, eh, lepší část je, že obyvatelstvo eh, v pro obyvatelstvo je to spíše jakoby obchod. Oni nejsou, eh, řekněme, součástí Al-Kaidy, takže oni prostě prodají kozu třikrát dráže eh, eh, Al-Kaidě. Chytnou nějakého bělocha a prodají ho. Takže prostě pro ně to je takový skutečně biznis, že to je výnosné. Ale ti obyvatelé, kdyby mohli přežít bez těchto činů, tak v podstatě nejsou pohlceni tou ideologií Al-Kaidy. Jedná se o problematiku střednědobého a dlouhodobého rozvoje. Oni žádají o pomoc, pokud jde o výzbroj, o vojenský výcvik, o spravodajství. E, a já myslím, že je třeba skutečně si uvědomit všechno, všechny tyto okolnosti. To se totiž netýká jenom Nigeru, ale také Mali, Mauritánie a Čadu. A možná právě málo se mluví o situaci těchto zemí, Ehm, ale přitom to může být také velice závažné pro Evropu. Merci de me donner la... Paní Nielsen slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Byla jsem tady, protože jsem byla v Ugandě na té, na té pozorovací misi a myslím, že se změnil pořad jednání, že se o tom budu mluvit zítra, ale velice mě zajímala zpráva eh, pany Fisase, pana Fisase, eh, pokud jde o cestu delegace Slovanu do Nigeru. Je důležité, aby tam byla eh, Evropská unie zastoupena, vím, je to řídka, zřídka kdy, kdy vojenští činitelé respektují své závazky. Viděli jsme to v Mali a e, vy jste tomu říkal demokratický pořádek ve své zprávě. To je velice důležité, aby se tam zachovalo. A pokud je o rozvoj této části země, která je částečně okupována AKMI, Myslím si, že tady jsou řešení, rozvojová pomoc, ale také prostě přítomnost eh, eh, nadnárodních společností eh, Areva například a dobývání uranu a tak dále. A myslím si, že se podíváme na ty nadnárodní společnosti, které dobývají uran v příšerných podmínkách, což je ze zdravotního hlediska úplně nepřípustné pro obyvatelstvo a nemá to ani valný ekonomický efekt pro obyvatelstvo. A když se podíváme že jsou připravováni o své bohatství, což vysvětluje částečně, že obyvatelé této oblasti mohli, stejně jako vy, eh, obchodovat a přijmout eh, přítomnost ACMI eh, s určitým pozitivním, v určitém pozitivním duchu. Takže eh, ekonomický dopad může být ve prospěch místního obyvatelstva, či nemusí, ale víme, že zaměstnanci Areva byli unešeni a to nebyl hned tak někdo, nebyla to žádná náhoda, to bych chtěla zdůraznit, protože se mluví o rozvoji, ale především bychom měli přestat s rabováním bohatství v Africe, velice, já jsem francouzská, vím, k čemu to je, ten uran, a jde o to, abych, aby Francie si zajistila, se zajistila eh, z hlediska eh, energetické nezávislosti. Eh, a na úkor těchto populací, já si myslím, že bychom se měli vyhnout mezi tady tomuto spolčení mezi obyvatelstvem ze severu Nigeru a Akmy, protože to je všechno jenom ne rozvojová pomoc. Afričané nežebrají, oni chtějí, abychom je respektovali a abychom respektovali i jejich bohatství, které mají e, v zemi. Děkuji vám. Slovo má pan Ru z oddělení pro vnější akce. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem opravdu z tohoto oddělení e, a z oddělení pro lidská práva. E, já jsem byl i přítomen při této operaci, jenom dvě připomínky k tomu, co velice dobře řekl pan Fisas. Bylo velice těžké celou tuto operaci provést, bylo nutné arbit, provést arbitráž, mm, bezpečnostních, vyjednávat tedy o bezpečnostních podmínkách a, a ta prav, to pravé odhodlání pomoci nigerskému obyvatelstvu nás konečně dovedlo k tomu, že jsme tam opravdu jeli a to chci zdůraznit, je to úplně pravda ale dvě věci, které chtěla připomenout eh, vysoká představitelka po obou kolech. Pro nás to byl opravdu úspěšný přechod, obdivuhodný přechod eh, k, k kredibilním a uznávaným demokratickým institucím. Všichni kandidáti přiznali, uznali ten proces, který proběhl a výsledky a především i ti, kdo prohráli v, druhé, v druhém kole, což je pozoruhodné a musíme si to připomenout. V kontextu subregionálním, který každý zná, tady jsou problémy ve všech zemích kolem Nigeru, sousedství Nigeru, především na úrovni demokratické zprávy věcí veřejných a e, je pozorhodné a musíme to zdůraznit, že je možné vést demokratické procesy, které jsou úspěšné. Když se podíváme na e, e, slonovinové pobřeží, na Benin a tak dále, kde vidíme, že organizace voleb neprobíhá tak snadno a není tak úspěšná jako v Nigeru. Musí nám být líto, že z mediálního hlediska mm, mm, ty věci, které e, probíhají e, dobře, tak nejsou tak zmíněny jako to, co neprobíhá dobře. Možná, že jsme to viděli, neviděli tak dobře, jak bychom si to přáli, aby to bylo zmedializováno. Děkuji. Promiňte. Zapomněla jsem ještě dát slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem jenom chtěla odpovědět paní kolegyni. Chtěl jsem skutečně říci, že ten eh, vojenský režim samozřejmě chtěl přechod k demokracii. Já právě, když jsem se vracel, když jsem se vlastně tam loučil, tak se hovořilo o stanovisku nebo převzetí moci novým prezidentem. A bylo to vlastně ve stejné době, jako to mělo být v Beninu, stejný den. A to trošku komplikovalo přítomnost mezinárodních eh, organizací a ministrině zahraničních věcí řekla, prezidentovi, bude, co kdybychom to o den posunuli, protože v Beninu už to je dáno na, kvůli ústavnímu pořádku. A on řekl, tak eh, musíme to možná posunout, protože já nechci být u moci ani o den více, než bych měl. Takže to je prostě ukázka přístupu tohoto nového eh, představitele. Niger je velice chudá země, jedna z nejchudších na světě, ale přitom má velice bohatá ložiska. Jedna, je to na uran, mm, stříbro, zlato a teď tam také našli ropu. A je samozřejmě eh, tedy tato země důležitá, je důležité, aby tyto přírodní zdroje Eh, byly eh, výnosné a samozřejmě tam budou asi investice ze strany zahraničních podniků, ale musí z toho mít prospěch i místní obyvatelé. A to je samozřejmě zcela zásadní pro rozvoj těchto zemí. A pak bych chtěla ještě říct jednu věc. Přítomnost Číně, eh, Číny v Nigeru a v dalších afrických zemích jak víte, Niger je opravdu, eh, tam, to je velice široká řeka, je tam jeden most a oni tam teď budou eh, otvírat druhý most, který postavila Čína. Čína tam poslala prostě své čínské pracovníky, kteří tam žijí v takovém táboře. Oni nedají práci místním lidem, postaví most a samozřejmě ho postaví rychleji než my, protože oni se nezabývají podmínkami obhajoby lidských práv, nedělají žádná výběrová řízení na stavební práce a podobně. Já jsem mluvila s tamními politiky a říkali, no to víte, nám ta Čína vyhovuje více, protože oni to zvládnou rychleji a Unie to ehm, vlastně bere všechno trochu složitěji. To neznamená, že bychom to dělali my špatně. Špatně to dělá Čína, ale také bychom asi měli přejmout nějaká opatření, aby v podstatě schom, abychom zabránili takovému dumpingu, protože to vlastně škodí eh, i evropským podnikům a pracovníkům a přitom my eh, dáváme na rozvojové pomoci nejvíc do této země. Merci beaucoup. Mnohokrát děkuji. Přerušujeme naše jednání, budeme pokračovat zítra ráno v 9 hodin ve stejném sále za předsednictví Michela Štefany. Michel Štiferové.